Uh, Vážení kolegové, myslím si, že bychom měli začít přemot času nemáme, čili rád bych přivítala ty z vás, kteří se již dostavili. A myslím si, že bychom mohli přejít hned na, k prvnímu bodu, což je přijetí našeho programu. Eh, myslím si, že program jste všichni dostali ve středu. To eh, byla ta finální verze. Dnes bych vám chtěla říci, že ještě před desátou hodinou, kdy budeme mít setkání s, s parlamenty, bych chtěla se věnovat dvěma otázkám. Za prvé zprávě Jauregiho o demokracii a také bych chtěla vás informovat o své zprávě týkající se stanoviska k evropskému systému pojištění vkladu. Kromě toho bych vás chtěla e, také upozornit, na to, že e, velvyslanec Petr Javorčík e, bohužel musí v 10 hodin eh, se zúčastnit eh, diskuse o velice důležité záležitosti, takže já bych mu dala slovo ještě před desátou, jestli s tím budete souhlasit. Pokud tady bude dost poslanců, tak eh, bych mu tedy dala ráda slovo dříve než v 10 hodin. Pokud tedy nemáte žádné Eh, námitky, eh, považuji eh, to, tento program za schválený s ohledem na to, co jsem právě řekla. Co se týče oznámení předsed, předsedkyně, chtěla bych velice stručně říci, že jsem se zúčastnila plenárního zasedání Kosaku v Bratislavě mezi 13. a 15. listopadem Eh, hovořili jsme o dvou věcech. Za prvé o roli národních parlamentů při rozhodování o evropských záležitostech a ta druhá otázka se týkala TTIPu. Myslím, že již jste eh, obdrželi tu, eh, pardon, že obdržíte tuto podrobnou zprávu o tomto plenárním zasedání, takže já teď nebudu s tím zdržovat. Eh, jenom bych chtěla říci, že tedy to zasedání se konalo, ty diskuse byly velice obtížné, musím říci, a eh, za Avko bych chtěla říct, že bychom se měli pokusit vytvářet eh, co nejvíce možných mostů právě pro další spolupráci s národními parlamenty. Ale můj pocit je takový, že národní parlamenty i nadále vnímají potenciál Eh, týkající se jejich úlohy při eh, rozhodování eh, o věcech na evropské úrovni. Nesoustředují se tedy na ty otázky spolupráce s národními institucemi a národními vládami. Čili v současné době je potřeba se zamyslet na to, jaká je ústavní role každého z těchto, z těchto parlamentních institucí. Eh, myslím si, že tato otázka i nadále zůstává otevřená. Eh, další eh, zasedání Kosaku za předsednictví Malty se bude konat 22. a 23. ledna 2017, to je pouze pro předsedy výboru a potom od 28. do 30. května se bude konat plenární zasedání Kosaku a já bych velice ráda se na vás obrátila s žádostí, abyste se pokusili eh, přesvědčit své politické skupiny, že eh, zástupci těchto skupin by se měli zúčastnit eh, těchto zasedání, protože to je skutečně důležitá platforma pro spolupráci s národními parlamenty. Musím říct, že na té schůz schůzce v Bratislavě jako předsedkyně AFKA jsem byla vlastně jednou z místopředsedkyň a musím říct, že Eh, kromě mě se toho, toho zasedání za, eh, zúčastnil pouze jeden člen, pan Precl, který je z skupiny ENF, čili eh, pouze dva jsme tam byli. Teď bych tedy chtěla přejít k bodu 3, což jsou doporučení koordinátorů. Žádná doporučení nemám, která bych vám mohla dnes sdělit. Koordinátoři se sejdou 5. prosince, tedy příští týden. Potom vás tedy budu o případných doporučeních informovat. Teď tedy přejdeme dál k tomu bodu e demokracie. E, Ramon e, e, řekne něco na úvod k této diskusi. Ramone. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dobré ráno. Jak si možná eh, pamatujete, tato zpráva o e-demokracii eh, se snažila vypracovat určitá doporučení, eh, o, která by se zabývala jakousi rovnicí mezi demokracií a e, technologií. E, nejprve jsme se zabývali Eh, otázkou, jestli demokracie tady, v eh, tím, že demokracie v Evropě v současné době trpí celou řadou útoků ze eh, strany občanů, kteří a ukazuje se, že občané jsou nespokojeni a v tomto kontextu je eh, potřeba skutečně se zamyslet velice vážně o tom, eh, zamyslet se nad tím, jakým způsobem tedy vlastně eh, vnímáme tu demokracii a jaké mechanismy bychom mohli získat z těch informačních a komunikačních technologií, tak, abychom mohli demokracii skutečně zlepšit. A to je v zásadě tedy téma této zprávy. Já teď nebudu eh, zde opakovat eh, ten text. Eh, chtěl bych jenom připomenout, paní předsedkyně, že poté, co skončil termín pro podávání pozměňovacích návrhů, těch pozměňovacích návrhů nakonec bylo 230 jsou to velice zajímavé pozměňovací návrhy, doplňují ten původní text. A definuji určité přístupy, o kterých bychom měli skutečně eh, přemýšlet. Já sám eh, v současné době připravuji některé kompromisní pozměňovací návrhy, ale myslím si, že by bylo rozumné, paní předsedkyně, abychom Eh, myslím si, že by bylo dobré, kdyby, eh, myslím si, že by bylo dobré, kdybychom si vyslechli zástupce jednotlivých politických skupin, kteří by nám měli eh, říct, co vlastně stojí za těmi předloženými pozměňovacími návrhy. Nevím tedy, jestli tady někteří jsou, ale myslím si, že by bylo velice dobré, kdybychom si mohli vyměnit názory k těmto pozměňovacím návrhům. Já si myslím, že to je naprosto logické. Eh, měli bychom eh, tedy dát možnost eh, zástupcům, tedy nejprve zástupce EPP. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat Ramonovi za tu práci, kterou věnoval přípravě této práce pan Preda. Mě požádal, abyste přečetl jeho prohlášení týkající se demokracie. Eh, jak bylo oznámeno během poslední eh, výměny názoru. Eh, pan Preda předložil 16 pozvacích návrhů, další členové EPP také předložili velice užitečné a velice vyrovnané pozměňovací návrhy, které by mohly vysvětlit a doplnit to, co již bylo řečeno v tom původním textu, který byl velice dobrý. Jestliže se podíváme na těch 233 pozměňovacích návrhů, pan Preda Eh, doporučuje, abychom se skutečně soustředili pouze na to základní téma této zprávy. To znamená, měli bychom se zamyslet nad tím, jak bychom mohli zlepšit různé postupy, eh, které eh, znamenají vlastně zavedení této e-demokracie do, našich, do naší praxe. Eh, myslím si, že bychom neměli eh, přímo, příliš konkretizovat některé věci, to znamená ve vztahu k jednotlivým evropským politikám, které by mohly vysvětlovat nebo nemoh, nemuseli vysvětlovat, proč jsou občané tak nespokojeni. Pan Preda eh, by byl radši, kdybychom se zaměřili na to, jakým způsobem můžeme zlepšit věci a jak můžeme využít potenciál demokracie. Potom pan Preda si všiml, že e, celá e, řada poznacích návrhů se dívá například otevřených dat a tak dále, a tak dále a má tady e, určité námetky proti tomu, abychom měli skutečně dlouhé odstavce věnující se těmto věcem. Evropský parlament už k tomu zaujal stanovisko a myslím si, že Například eh, přístup k internetu bez jakékoliv diskriminace je pochopitelně velice důležitý, ale není potřeba se zabývat těmi technickými otázkami, které by vlastně to všechno spíš roz eh, eh, vlastně rozmělnili to, co chceme touto zprávou říct. Co se týče hlasování elektronického, tady je velice důležité, aby to bylo koherentní s tím, co již parlament rozhodl eh, v rámci revize toho eh, evropského eh, volebního zákona. Obracíme se na poslance, aby skutečně zajistili to, že je díky této, těmto technologiím zabráněno jakýmkoliv podvodům. Co se týče elektronického hlasování a internetu, parlament trvá na tom, že eh, je potřeba eh, zajistit taková opatření, která eh, budou spolehlivá a budou znamenat, že skutečně ty výsledky také vycházejí z principu ochrany dat. Není zdaleka jisté, že již v současné době existují podmínky pro přechod na tyto nové postupy ale je potřeba mít zajištěné garance toho, že eh, hlasování bude skutečně zabezpečeno a bude vycházet eh, z některých principů, které jsou také v některých jiných eh, poznacích návrhích. Pan Preda se domnívá, že do konce roku 2017 není možné přistoupit na elektronické hlasování. Je potřeba brát v úvahu také závěry některých, některé zprávy, kterou si objednala komise, protože potřebujeme vědět, jaký je postoj eh, občanů eh, k elektronickému hlasování předtím, než něco takového spustíme eh, v realitě Myslím si, že jeden eh, pozměňovací návrh je velice eh, zajímavý, to se týká toho e-občanství Evropské unie a některá, eh, další pozměňovací, některé pozměňovací návrhy týkající se digitální identity jsou také zajímavá. Podle pana Predy se to týká také návrhu, který předložil někteří italští kolegové, který se týká možného navržení Evropské charty o právech internetu. Eh, bylo by asi dobré eh, se postavit do čela těchto snah, ale na druhé straně musíme být realističtí, protože s tím může souviset celá řada obtíží eh, při přípravě takovéhoto dokumentu, které naražejí také na otázku kompetencí, ať už se to týká té digitální identity nebo jiných otázek. Děkuji. Děkuji, Ramone. Myslím, že tady nemáme žádného dalšího řečníka. Vy mluvíte za zelené? Dobře. Takže mm, vy budete mluvit za sebe. Takže stínový zpravodaj za zelené Max Anderson. Eh, já bych chtěl zdůraznit některé ty nejdůležitější věci, ke kterým jsme podali pozměňovací návrhy. Jednak ehm, není možné, abychom měli návrh k e-voting do roku 2017 ve všech zemích do roku 2019. To je prostě nemožné. Takže já jsem dal pozměňovací návrh. Um, a který by to uh, korigoval. Eh, co se týče e-voting, tak máme dvě mm, takové linie jednak ti, kteří vidí výhody potenciální a ti, kteří vidí potenciální problémy. Tyto věci je třeba zvažovat, vyvážit, vyvažovat. Já preferuji ten opatrnější přístup k e-votingu, protože jsou v tom značná rizika, v tom smyslu, že e-voting eh, by mohlo být hackováno. Především v současném bezpečnostním prostředí, kdy některých státech je eh, které mají vysoké technické schopnosti, mohou zasahovat do, volba, do voleb v jiných zemích, že skutečně by bylo potřeba mít vysoce zabezpečené systémy. Ne všechny systémy jsou zabezpečené eh, v tom, že takže eh, tak, aby eh, výhody e-votingu převážily rizika. Je tady závažný problém, měli bychom být opatrní. Parlament víceméně je, stojí za tím opatrným přístupem k volebnímu právu. A my bychom tento opatrný přístup měli eh, dále rozpracovat v naší zprávě. Máme tady některé jiné věci, například pozměňovací návrh 150, který, když jsem si přečetl, já jsem se je pokoušel všechno přečíst, když jsem toto četl, tak jsem si říkal, no, to je skvělý návrh. Tak jsem si uvědomil, že jsem to napsal já což je vždy hezké, když se stane. Toto se používá, se týká používání open source a otevřených standardů v veřejné správě. Pokud chcete kvalitní funkční i demokracii, tak potřebujeme počítačové systémy, které by byly schopny komunikovat s občany. Potřebujeme systém, který by umožnil občanům využívat běžné počítače ke komunikaci s vládou. Pokud vláda dá informace na síť, tak občané musí mít možnost si to přečíst. Proto bychom měli využívat otevřené standardy. Otevřené standardy to je otázka demokracie, je to také otázka Eh, kvalitního archivnictví. Musíte mít možnost si přečíst dokumenty z minulosti. Není možné, aby kdykoliv se objeví aktualizace programu nebo systému, tak eh, vláda veřejné instituce eh, to udělá tak, že minulé dokumenty jsou nečitelné. Takže proto otevřené standardy jsou otázkou demokracie. A otevřený zdroj, open source, to by se mělo někdy využívat, ne vždy. Je to otázka efektivity. Je to levnější. A, a je tady výhoda v tom, že otevřené zdroje používají otevřené standardy. Takže to jsou mé pozměňovací návrhy, pak je tady řada dalších praktických návrhů, návrhy, k, které umožní kontrolu lobbingu, o tom mm, vždy mluvíme jako zelení a celá řada podobných pozměňovacích návrhů. Můžete si to přečíst, děkuji. Děkuji vám. Nikdo další nepřišel. Žádné další žádosti o slovo. Takže Ramone, dám velice stručně. Já jsem si poznamenal uh, eh, jedno nebo šest hlavních témat které bych, na které bychom se měli zaměřit. A já to chci udělat na nadcházející schůzce se stínovými zpravodaji, kdy se pokusím vypracovat dokument s stínovými zpravodaji, který si myslím, že by mohl být konsensem. Já vím, že jaké pozměňovací návrhy prezentuje EPP, projedu McAllister, jsou rozumné. Mm, Preda trval na tom, že musíme být opatrní, co se týče řešení demokratické krize, to je důležité, abychom to nepřehnali. Takže jsem byl proto, abychom akceptovali to, co mínil pan Preda ve svých pozměňovacích návrzích a také ve vztahu k diskusi. Možná, že tady jsou eh, jiné názory eh, na pozměňovací návrhy k, eh, z jiných frakcí k přímé demokracii, protože v této diskusi jsou vždy, je vždy možnost, aby některé frakce, což se stalo v nedávné době, se zasadili o to, aby se demokracie zlepšila přímými um, mými referendy, což považují za přímou demokracii. Toto ale není alternativa reprezentativní demokracie. V zkušenosti z posledních let nám ukázaly, že takzvaná přímá demokracie není dokonalejší nebo čistší systém než eh, zastupitelská demokracie. Já jsem toho názoru, že reprezentativní demokracie má by měla mít přednost. Neznamená to, že bychom nikdy nemohli spořádat referendum, ale zkušenosti nám ukazují, že celkově referenda často vedou k příliš jednoduchým odpovědím na složité otázky. A pak není, to, tím se vlastně optimálně nereflektují názor obyvatel. Mohli bychom o tom vést diskusi, abych byl opatrnější. Pak je tady otázka pana Andersona, také zajímavé, jak to vypadá s těmi otevřenými zdroji, s tím open source softwarem, že by občan nejenom tedy nezávisel na určité technologii, na určitém softwaru, aby měl přístup k technologickým prostředkům. Přístup by měl být naprosto zdarma, zaručen, což je myšlenka, které chceme reflektovat v té zprávě. Ještě několik pozměňovacích návrhů, které byly podány k občanské iniciativě. Tady se opakuje něco, co už jsme často říkali tady ve výboru, totiž, že tato občanská iniciativa by se měla ještě zlepšit. To ale nepatří úplně do pole působnosti, protože to je ve zprávě pana Šepflina, kterou jsme přijali zde ve výboru, zlepšování tedy občanských iniciativ. Myslím, že musíme vést diskusy o tom, zda internet by měl být lépe regulován. Některé pozměňovací návrhy potom volají po odpovídající regulaci. Já to považuji za nejen tedy abstraktní diskusy. Musím si položit otázku, zda je to možné, zda to lze doporučit politicky. Pak jsou tady různé návrhy. V tom, že té zprávě je konflikt mezi informačními technologiemi a individuálními právy. Například, aby někdo nebyl pomlouván a podobné. využívání informačních technologií by mělo jít ruko v ruce s určitými právy jednotlivců, jako třeba právo na to být zapomenut, nebo ochrana jednotlivce na internetu, kde, jak víme, že může vzniknout konflikt mezi tím, co je lež a co je pravda. Jsou lži, které e, se mohou stát pravdou díky masivního využívání internetu a pak bychom se měli e, zamyslet nad tím, jak chránit určitá práva v této souvislosti. Pak jsou tady různé pozměňovací návrhy, které e, poukazují na rizika v souvislosti s monopolem na veřejné mínění, když sektorální lobbysté například působí na internetu nebo organizace, které si vzali za úkol eh, se chopit toho, co si občané přejí. Například každý den dostáváme tisíce e-mailů, které E, určitým způsobem zastupují občany, názory občanů, ale možná to je také počítač, který tady prostě e, e, nabral jména a pak nám dává doporučení hlasovat tak nebo onak. Existují organizace, které velmi dobře ovládají komunikační nástroje a e, vlastně předávají nám něco, co nejsou skutečným nápřání občanů, ale určité e, složení přání na technické úrovni z určitých těch, e, od určitých občanů. Uznávání práv na přístup na internet jako základní právo. Na tom už se v Itálii pracuje, v parlamentu byla charta práv o přístupu k internetu, která se vypracovává. My se toho musíme také zhostit a diskutovat o tom, zda by to mělo být základní právo. Bez této, v této zprávě by měly být jenom nějaké návrhy eh, v tomto smyslu a měli bychom se zamyslet nad tím, zda je to odůvodněné. Jak bylo řečeno, chci už se spolupracovat se stínovými zpravodaji na jednání. Já jsem vám dal své kompromisní návrhy předem, kde jsou vaše tedy prozby. Pokud souhlasíte s těmito kompromisy, pokud jste, pokud vypracujete první návrh, až se sejdeme, já bych si přál, paní předsedkyně, abych pak v lednu proběhlo hlasování o této zprávě zde v tomto výboru. Myslím, že ta eh, zpráva bude pro parlament zajímavá. Budeme hlasovat 22. 30. ledna, takže mezi tím bude třeba organizovat setkání se stínovými, vytvořit kompromisy a sekretariat je vám k dispozici, takže věřím, že se bude hlasovat na konci ledna a připojím se k naději, že to bude zajímavá a dobrá zpráva. Takže nemáme další připomínky k této zprávě. Další je bod 5 na pořadu jednání stanovisko AFKA k, k Evropskému systému pojištění vkladů kde já jsem zpravodajkou a chtěla bych vás také informovat, že to vypadá, že AVKO je jediným výborem, který poskytuje své stanovisko. To se týká dokončení bankovní unie a její struktury, tedy třetí pilíř bankovní unie. Jak víte, cílem je rozlomit nexus mezi bankami a státem, kdy vlastně občané hradí úpadek banky. A to je důležitý prvek, který doplňuje tento systém. Čelíme obtížné situace ve výboru Econ, kde ten, ta zpráva leží už eh, určitou dobu, je na pořadu jednání v různých podobách a také jako pracovní dokument a nemůžeme vyloučit, že dojde k dalšímu prodlení před závěrečným hlasováním v Ekonu. Nicméně bychom chtěli být připraveni koncem ledna s naším stanoviskem, protože, jak víte, nevyjadřujeme se k textu Ekonu, ale k návrhu Evropské komise. Já bych vás chtěl informovat, že bychom měli, a já chci zdůraznit, že pokud je o pozměňovací návrhy, měli bychom se soustředit na to, co je pravomoc výboru AFKO, kde narůstá pravděpodobnost, že potom v hlavním výboru jsou odhlasovány naše pozměňovací návrhy, takže chci, aby naše názory se soustředily na tři zásady, které jsou důležité obecně, kde se zabýváme institucionální strukturou. To je právní jistota, odpovědnost a také spravedlivé zacházení členskými státy. Pokud je o právní jistotu, navrhuji, abychom zavedli další prvek, který souvisí se situací, kdy dojde k úpadku národního systému pojištění vkladu, který vlastně vstoupil do evropského systému pojištění vkladu, a kdy nedojde ke splnění povinností ze strany toho národního systému. Současný návrh komise, kdy jediný postup, který je přijat v případu úpadku národního systému pojištění vkladu, tedy evropský je vyloučení tohoto národního systému z pokrytí Edisu. A já to považuji za příliš eh, brutální. Vyloučit takto ten eh, systém z Edisu a nevidím zde dostatečnou proporcionalitu. A myslím, že můžeme navrhnout něco, co by učinilo ten systém předvídatelnější a přiměřenější a navrhuji postup, který by vlastně při, přišel před tím vyloučením národního systému. Tedy byla by tu možnost, že před vyloučením národního systému by se, zvážila, by se zvážila finanční sankce a to zde zavádím a také chci zmocnit Evropskou komisi, aby připravila akt přenesené pravomoci, případně více takových aktů, které by upravily modality pro uplatnění tohoto postupu. Dále pokud jde o rovné zacházení a spravedlivé zacházení členskými státy, tak se odkazuje na situaci, kdy země, která není v eurozóně, vstoupí do systému EDIS a původní, původní návrh komise byl byla uplatněna zásada tedy postupného vyřazení a kdy dojde k převodu na národní úrovni, úroveň e, z těch shromážených zdrojů. A ty by se vracely do fondu pojištění vkladů. Když země opustí bankovní unii, ale v tom postupu komise není upraveno, jak upravit vstup takové země do EDISu a do systému pojištění vkladu. To tedy navrhuji ve svém stanovisku, takže je tam systém phase-in, který vlastně se je modelován na systému phase-out, pokud je o odpovědnost Tedy třetí zásada, kterou jsem považovala za důležitý, abychom ho převzali. Navrhuji, kdy komise se obrátila na Evropský parlament a informovala Evropský parlament, když EDIS nebo člen EDISu dostane výjimku na základě minulosti, aby navýšil své zdroje takže my jsme zcela vytěsněni z těchto informačních postupů a navrhuji, aby i to bylo zavedeno a dvě technické, dva technické pozměňovací návrhy, tedy plynulý, plynulý tok informací a systém řešení situa- krizových situací v oblasti pojištění vkladu, takže tam je možné uzavřít memorandum v understanding o výměně informací e, spolu s ECB, e, s Radou pro řešení krizových situací a s národním systémem, s národními úřady. Takže ti, kteří spravují systém pojištění vkladů, by měli být také součástí tohoto procesu a další eh, technický pozměňovací návrh se eh, týká poskytování práva, práva ECB, ne pouze Evropské komisi, aby eh, předseda rady mohl svolat mimořádné jednání, protože pouze komise má toto právo a nikoli ECB, takže já navrhuji, aby to bylo rozšířeno. Tolik úvodem na toto téma. Chtěla bych vás také informovat, že e, termín pro pozměňovací návrhy by měl být 7. prosinec v 6.00 a navrhujeme, aby se hlasovalo 30. ledna, což by mělo zapadat do celého postupu. A tím bych tedy eh, skončila svůj komentář. A nyní tedy čelíme výzvě, protože je tu pouze Mercedes, no, k tomu nechcete mluvit, ale máme situaci, kde tu je již velvyslanec Jurčík. Já jsem vás informovala, že pan velvyslanec se velmi rád vyjádří a má čas jenom do deseti, takže zřejmě přeruším jednání. A myslím, že tu jsou již kolegové z národních parlamentů, pokud je dobře vidím, takže je můžeme přivítat. Takže tímto oficiálně začnu naše jednání za chvilku. Nechci vás připravovat o čas, jsme na webu, takže budete tu k dispozici. Děkuji mnohokrát. Milí kolegové, můžete se usadit a pane velvyslanče, můžete se ujmout slova. Prosím. Děkuji. Omlouvám se nejdříve za tu drobnou změnu ale blíží se konec našeho předsednictví, je, eh, naše aktivity se měří na minuty a musím do trilogu ve výboru Libe. Děkuji za pozvání na tuto akci. Je to velmi vhodné, že vás mohu oslovit jménem slovenského předsednictví mezi tímto jednáním výboru AFKO a jednáním se, se zástupci národních parlamentů. Je to cesta, jak posílit vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Dovolte mi eh, říci, že naše předsednictví se mi váží spolupráce s vámi osobně, ale i se členy výboru. A myslím, že už můžeme říci, že spolupráce je velmi pozitivní, velmi plodná a Vím, že už došlo k několika eh, jednáním. Můj eh, eh, příslušný minister Korčok byl zde ve výboru v září, ale také měl na, proběhla návštěva pana Šeflina v Bratislavě, za to vám děkujeme. Jenom několik slov k našemu předsednictví jako takovému obecně. Zatím neskončilo, Máme ještě práci na poslední týdny a opravdu se snažíme pracovat usilovně v posledních dnech, abychom dokončili naše priority, které jsme si stanovili. Několik eh, vyjádření, pokud je o širší rámec. Naše předsednictví bylo definováno bratislavským summitem, který proběhl v polovině září. A cílem a hlavním sdělením bylo, jak eh, vrátit po Brexitu Unii na správnou cestu. Tudíž, když se podíváte na cestovní mapu z Bratislavy, eh, je soustředěna na konkrétní výsledky, na kterých eh, občanům záleží. A naše předsednictví tím bylo do značné míry formováno snažili jsme se o pozitivní program a chtěli jsme si dělat maximum pro dosažení konkrétních výsledků. Konkrétně za to soustředění na naplnění eh, agentury pro evropské hranice a, po, a hraniční stráž a pobřežní stráž. Eh, mělo by to být tedy do konce roku splněno nejen na papíře, a také se nám v tomto roku podařilo postoupit v, o, v oblasti v ratifikaci pařížských dohod a, a měli jsme také možnost mít plnohodnotné plnohodnotné jednání konference zúčastněných stran v Marrakeše, je to důležité pro Evropskou unii, obtížné jednání kolem dohody s Kanadou SITA, podařilo se nám uzavřít rozhodnutí o podpisu a předběžné eh, realizaci této dohody. Zatím je ve fázi eh, ratifikace. Dohodli jsme se na řešení geoblockingu v radě. To je tedy jenom drobná část té mozaiky. Když hovoříte s paní Georgiovou, je důležité, že se nám povedlo vést kvalitní diskusy o rozpočtu, o ročním rozpočtu na 2017 a také hovoříme o víceletém finančním rámci a jeho revizi. Když se podíváme na program výboru AFKO a jeho kompetence, tak jsme měli významné výsledky. Posunuli jsme jednání o, o reformě evropského volebního práva Dohodli jsme se s EP o právech vyšetřování Evropského parlamentu a teď jsme ve fázi jednání o mezinsociální dohodě o transparentnosti, o, o registrech transparentnosti. I v těchto záležitostech jsme už měli několik užitečných e, setkání. Jak už jsem řekl, vracíme se ke konkrétním otázkám. E, evropské volební právo Sdílíme z hlediska rady jasný cíl Evropského parlamentu, tedy posílit zájem a účast voličů ve volbách do EP. Je to velká výzva, jak víme, jak tomu rozumíme. Konkrétně, pokud jde o návrh, snažíme se mapovat situaci v radě u jednotlivých součástí návrhu, které přišly z parlamentu. A abych byl zcela otevřený, u jednotlivých prvků návrhu EP bude velmi obtížné dosáhnout jednomyslnosti mezi členskými státy. Avšak na druhé straně se snažíme definovat alespoň několik prvků, které by byly krokem vpřed a kde bychom mohli vytvořit lepší rámec pro volby do Evropského parlamentu. A naše úloha jako předsednictví je usnadnit jednání v radě a nalézt u obou věcí konsenzus u těchto částí návrhu došlo k intenzivním jednáním na úrovni pracovních skupin rady a zítra v Koreperu proběhne diskuse na úrovni velvyslanců a věřím, že následně se budou moci vrátit do výboru a naznačit, jaké jsou eh, možné prvky budoucí dohody. Vím, že čas běží, tudíž eh, věnujeme jako předsednictví lidstvo velký, velkou pozornost a věřím, že dostaneme pozitivního výsledku, pokud jde o uzavření těchto jednání. Dovolte mi také říci, že cílem je zvýšit účast voličů a je to politický proces eh, v členských státech, který je zde důležitý. Můžeme vytvářet lepší předpoklady, lepší podmínky, lepší rámec, ale zásadní je, aby volby do Evropského parlamentu byly nedílnou součástí politického procesu v členském státě. A legislativní a administrativní úpravy mohou tento cíl částečně splnit, ale není to zázračný všelék, jak zvýšit volební účast a závisí to na tom, jak se budou chovat naše parlamenty a naše politici. Pokud jde o právo vyšetřovat eh, Evropského parlamentu, eh, jsem rád, že jsme se shodli s Evropským parlamentem na cestě ku předu. Měli jsme společné jednání a pro zahájení oficiálních jednání byla důležitá prezentace nového znění, nové formulace a také jsme uznali, že proces formulace je v péči Evropského parlamentu. Také jsme se shodli na neformální výměně názoru s právními službami všech tří institucí, Rada, Komise a Parlament. A cílem těchto kontaktů je dále vyjasnit eh, právní otázky související s návrhem a je důležité, že zde je společné vnímání, společné chápání, jak umožnit eh, kontakty právních služeb a to by mohlo také přispět k vyjasnění toho rámce, ve kterém můžeme postupovat ku předu. Možná bych také v této fázi vyzval k iniciování tohoto prvního setkání právních služeb co nejdříve na téma budoucího institucionálního vývoje EU. Hovořím konkrétně o zprávě pana Broka a paní Breso o zlepšení fungování Evropské unie na potenciálu Lisabonské smlouvy, také zpráva pana Frohštata o možném eh, vývoji a úpravách současného institucionálního rámce EU. V této fázi mohu potvrdit, že my jako předsednictví se hm, těšíme na ty zprávy a až budou schváleny eh, na AVKu a v plénu EP, což nastane pravděpodobně v prvním pololetí příštího roku. Děkuji vám mnohokrát za vaše pozvání. Pokusil jsem se poskytnout trošku širší představu o tom, jak jaké je naše stanovisko a předsednictví, ale také konkrétně hovořit o některých otázkách. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji, pane Vyslanče. Ehm, chtěla bych informovat ty kolegy, kteří teprve teď se dostavili, že pan Javorčík, pan velvyslanec, který je, zastupuje slovenské předsednictví, ehm, musel vystoupit už teď, protože musí odejít, aby eh, se zúčastnil zasedání týkající se trialogu takže doufám, že alespoň část z toho, co říkal, jste měli možnost si vyslechnout. Eh, takže ještě jednou bych chtěla poděkovat panu vyslanci a doufám, eh, že všechny ty věci, o kterých jste hovořil, eh, že se nám je podaří společně s vámi dotáhnout. Ne asi za vašeho předsednictví, ale ty Eh, na druhé straně všechny ty věci, o kterých jsme s vámi hovořili, týkající se například revize toho volebního zákona a tak dále, to jsou věci, za které bych vám chtěla velice poděkovat, protože jsou to skutečně věci mimořádně závažné a obtížné k řešení. Takže ještě jednou bych vám chtěla poděkovat a eh, prostřednictvím vaším celému předsednictví děkuji. Vážení kolegové, teď tedy můžeme oficiálně zahájit na zasedání dnešní. Nejprve eh, bych se tady chtěla eh, rozloučit s panem eh, Veslancem, který zde před, přednesl pohled z předsednické země. Chtěla bych dále mezi námi přivítat Kristalinu Georgievu, evropskou komisařku. Chtěla bych jí velice poděkovat za to, že mezi nás přišla. Kromě toho bych vás ráda informovala o tom, že bohužel Ehm, eh, slovenský eh, výbor pro ústavní a právní záležitosti eh, dnes hlasuje o rozpočtu a pan Robert Madej, který měl se mnou spolu předsedat tomuto zasedání, bohužel kvůli tomu nemůže přijet. Také kolegové hm, z portugalského parlamentu mají podobnou situaci. I tam se dnes hlasuje o rozpočtu pro rok 2017 a proto nás požádali, abychom eh, je omluvili. Kromě toho bych chtěla říci eh, několik slov eh, o tom, proč vlastně se tady scházíme. My jako Evropský parlament se snažíme využívat všechny potenciální platformy, které jsme vytvořili, nebo které stále ještě můžeme vytvořit E, platformy pro politický dialog s národními parlamenty. AFKO e, e, jednou ročně organizuje tato zasedání v rámci toho kooperačního rámce. Na těchto zasedáních řešíme důležité otázky, otázky, které jsou zásadní právě pro práci výboru AFKO. Snažíme se využívat také sítě evropských parlamentů, a e, domníváme se, že tímto způsobem můžeme být užiteční pro naše občany, můžeme e, spolu vytvářet některé evropské politiky a můžeme také mít větší dopad e, na to, jakým způsobem tyto věci jsou zaváděny do praxe na národní úrovni. Doufám tedy, že to dnešní zasedání bude Eh, dalším případem těchto snah, eh, jejich cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými orgány, které zastupují eh, evropské občany. Kromě toho bych vám chtěla také říci, že se během příštího roku budeme na vás obracet, protože náš kolega Paul Lange v současné době e, vypracovává takzvanou zprávu o implementaci, která je věnována implementaci těch jednotlivých ustanovení smlouvy, která e, upravují úlohu národních parlamentů. Doufáme, že e, buď vás všechny postupně navštíví, nebo možná, že by bylo užitečnější opět, kdyby vy jste přijel naše pozvání a přijeli sem Eh, v první polovině příštího roku, tak abychom si s vámi mohli jaksi překontrolovat eh, ty jednotlivé způsoby, jakými byste chtěli eh, svoji účast na těchto aktivitách realizovat. To dnešní zasedání jak víte, je strukturováno následujícím způsobem. Dopoledne bychom měli diskutovat o dvou zprávách, o dvou zprávách, které již zmínil pan Javorčík. Eh, opět se jedná o případy eh, spolupráce mezi parlamentem a radou. Ten jeden se týká těch vyšetřovacích práv Evropského parlamentu, ta druhá zpráva eh, se týká revize existujícího zákona, volebního zákona z roku 1967. 76, pardon. Naším cílem je posílit Eh, dopad a také možnost kontroly nad eh, otázkami, které jsou eh, svým charakterem nadnárodní. To se například týká právě toho vyšetřovacího práva, které vyžaduje spolupráci a té otázky toho volebního zákona, což je také otázka mimořádně důležitá v kontextu současného E, ne situace, které říkáme demokratický deficit. Byli bychom rádi, kdybychom se zviditelnili, chtěli bychom, aby občané měli pocit větší možnosti participace. Odpoledne potom budeme hovořit o budoucnosti, o budoucím vývoji Evropské unie. Budeme hovořit um, o věcech, které se e, týkají institucionálních a ústavních otázek. Budeme hovořit o otázkách které stále ještě, kterým se stále můžeme věnovat v rámci toho současného právního rámce. Můžeme hovořit o takových věcech, eh, které se týkají té zprávy Mercedes a eh, kolegy Broka, jakým způsobem můžeme pokračovat v Evropské unii v rámci eh, toho, těch existujících smluv. A ta druhá část diskuse potom se bude týkat zprávy eh, kolegy Fehovštata, který se dívá jaksi za horizont těch současných eh, smluv a eh, zabývá se institucionálními změnami, které by umožnily Evropě skutečně dostat tomu, co od nich očekávají občané. To pochopitelně by vyžadovalo ale změny smluv tyto zprávy jsou součástí procesu, eh, náhledu Evropského parlamentu na to, co se děje, co se děje eh, v radě, to je ta mapa cestovní, o které hovořil pan velvyslanec, také v kontextu toho, co se tedy děje v eh, radě. Eh, také eh, v kontextu těch plánovaných oslav výročí založení římských smluv a také v kontextu toho, co netrpělivě očekáváme, eh, na, a to je práce komise na té bílé knize. Jinými slovy, co navrhuje komise ve vztahu k možnému zlepšení Evropské unie v budoucnosti. Eh, jde o to, aby náš hlas v této diskusi byl slyšet. Kromě toho bych eh, vás ráda také informovala o tom, jakým eh, způsobem bychom chtěli tyto věci organizovat. Před Vámi jsou, eh, máte před sebou formuláře, které byste měli eh, vyplnit a na základě toho, co budete vyžadovat, potom se pokusíme spravedlivě rozdělit ty eh, řečové doby k jednotlivým těm bodům, takže prosím ti z vás, kteří chcete vyjádřit se k těmto jednotlivým konkrétním tématům, dejte nám to vědět právě formou těchto formulářů. Pak uvidíme, kolik máme času a kolik času můžeme věnovat tedy diskuse. Zcela jistě všichni jste obeznámeni s tímto postupem, s tímto způsobem práce, protože tak to probíhá například v rámci Kosaku a také při dalších setkáních s zástupci národních parlamentů. Tolik tedy na úvod. Teď bych ještě chtěla říci, že bych eh, Eh, paní komisařku a všechny eh, poslance, také pana Velsonance Javorčíka, pokud budeme mít čas. Chtěla bych vás všechny pozvat na oběd. Eh, budeme mít společný oběd všichni dohromadě na prvním, v prvním patře této budovy. Tam je restaurace poslanců. Čili eh, tolik ode mě. Teď dovolte, abych předal slovo paní místopředsedkyni Evropské komise, paní Kristalně Georgievi. Máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, eh, děkuji paní Hybnerová. A chtěla bych také poděkovat eh, vám všem za tuto možnost mezi vás dnes přijít. Jsem tady E, e, jménem prvního místo předsedy pana Timmermanse. Velice rád by býval mezi vás přišel, ale e, dnes je hostitelem velkého setkání zástupců různých náboženství. Vážení poslanci, neřeknu nic nového, když na úvod velice jednoduše řeknu jednu věc. Svět se velice rychle mění. A mnoho z těchto změní, změn jsou změny pozitivní, vedou k lepšímu, eh, vedou k bohatšímu světu. V současné době 80 bilionů HDP se vytváří každý rok. Z toho má prospěch celá řada zemí a lidí je potřeba si uvědomit, že jedna miliarda lidí během posledního desetiletí se dostala z té extrémní chudoby. Eh, technologie eh, mění naše životy, mění také způsob práce a to téměř každodenně. Eh, díky své vnučce si uvědomuji, k jakému obrovskému posunu došlo. Během mého života jako dobrá babička se mi vyprávěla, eh, jaké to bylo, když jsem byla v jejím, v jejím, v jejím věku, v domě pět, když jsem mi říkala, že neměli jsme ani televize, ani počítače. Ona se na mě podívala a řekla, takže se měli jenom iPady. A já jsem si uvědomila, že když bychom eh, srovnávali to, eh, jakým způsobem jsme studovali, když jsme byli studenti, jakým způsobem v současné době poskytujeme lékařskou péči, jak jsou poskytovány různé služby, tak ve všech těchto oblastech vidíme obrovskou transformaci. Ale nejen nutně k lepšímu. Je pravda, že jsme více propojeni, zboží se pohybuje mezi jednotlivými eh, kontinenty, ale Stejná technologie využívá také například šíření špatných ideologií nebo chorob. Viděli jsme v Evropě obrovský dopad eh, pohybu lidí. Jestliže to máme říct těm, co nejjednodušeji, svět je v současné době křehčí, je náchylnější na šoky, šoky, které vycházejí z konfliktů, z válek, ke kterým dochází přímo v našem eh, eh, sousedství, takže jsme vlastně pod vlivem této instability v různých částech světa. Kromě toho eh, také musíme hovořit o klimatických změnách. To už není problém budoucnosti, myslím si, že už dnes jsou jasné dopady klimatických změn. E, kromě e, e, toho jsme také náchylní na různé šoky. Když došlo k šoku na šanghajské burze, tak v Evropě jsme tím byli otřeseni hned následující den. Jinými slovy, je potřeba si uvědomit, co všechno se stalo během těchto posledních sedmi let. A uvědomíme si, že jsme se pohybovali mezi různými krizemi, eh, řeckou krizí, eh, uprchlickou krizi, finanční krizi, bankovní krizi a tak dále. A teď jsme trošku také v krizi po tom hlasování o Brexitu ve Velké Británii. A to všechno eh, zase mě vede k, k, k věci, kterou je, která je z toho jasná, která vyplývá. Lidé si dělají starost, eh, trpí úzkostí a tato úzkost vlastně eh, eh, přináší určité politické tendence, které je potřeba brát velice vážně. Populismus, toho jsme svědky každý den. Populismus zkrátka vzrůstá všude a v současné době Eh, mnoho eh, lidí se domnívá, že ta zlatá doba už je za námi a že teď jsme vstoupili do období nejistoty. To eh, bohužel znamená, že často zapomínáme na to, jak dobrá je Evropská unie. Zapomínáme, že je nás stále ještě 500 milionů Eh, uvidíme, co se stane na těch ostrovech, ale jsme největším, obchod, největším eh, trhem a zapomínáme, že jsme stále ještě ta největší ekonomie, také zapomínáme na to, že jsme velice konkurenceschopní. Často zapomínáme eh, na to právě v důsledku těch šoků, které na nás dopadají. Či naše otázka je v současné době, jaká je volba, kterou máme. Svět se eh, mění a proto se i Evropa musí změnit a proto se také Evropská unie musí změnit. Jakým směrem eh, se budou vyvíjet tyto změny, jednak pro nás, ale také pro naše děti? <clears throat> Já eh, doufám, že tato doba nejistoty v Evropě se nám podaří, eh, že se nám podaří změnit tuto dobu na dobu odvahy. Odvahy řešit to, čemu čelíme a dělat taková rozhodnutí, která jsou pro Evropu naprosto zásadní, aby eh, mohla se posílit. Eh, já teď tedy budu hovořit o tom, co považuji za nejdůležitější změny asi nejvýznamnější změna eh, spočívá v tom, že je potřeba, aby Evropa, Evropská unie se stala agilnější ve vztahu k těmto eh, šokům. To znamená, že musíme být schopni dělat rychleji rozhodnutí, je potřeba měnit směr našich činů, eh, pokud to potřebné, a zajistit zdroje, které nám umožní tyto přechody. Já mám na starosti rozpočet v komisi a e, mám jednu věc, kterou bych chtěla říct všem národním parlamentům. Evropský parlament skutečně odvedl nejmo, největší možnou službu, když jsme e, jednali o současném víceletém finančním rámci. <coughs> Protože Evropský parlament trval na tom, že je potřeba zajistit určitou flexibilitu v tom rozpočtu. A tak vytvořil dostatečný prostor, potřebný prostor, pro to, abychom mohli vytvářet Eh, rozpočet tak, jak to bylo potřeba. A díky tomu se nám podařilo <clears throat> eh, třikrát navýšit zdroje pro řešení uprchlické krize. V současné době máme 16 <clears throat> miliard k dispozici, měli jsme k dispozici pouze 5 miliard, když to všechno začalo a to nám umožnilo Eh, poskytnout skutečně ty naprosto zásadní služby pro naše občany. Jinými slovy, mohli jsme se soustředit pouze na dvě priority, ne na sto priorit, na dvě. Eh, to znamená investice do růstu a nových pracovních příležitostí a řešení otázek bezpečnosti a eh, <clears throat> uprchlíků. Jestliže hovořím o té agilitě, <clears throat> je třeba říci, že já si myslím, že v současné době této agility není dostatek. A co se týče e, rozpočtu, tam si myslím, že ten <clears throat> další e, víceletý rámec bude ještě <clears throat> více schopný stát se jakýmsi nárazníkem ti všem těmto šokům. <clears throat> E, dnes k vám promluví také Mario Monti, který se zabývá vlastními zdroji, teda skupina, které předsedá a on hovoří o tom, že je potřeba modernizovat náš rozpočet také z pohledu toho, jak získáváme peníze a jak tyto peníze potom eh, utrácíme. Jestliže hovoříme o tom, tom druhém předpokladu eh, úspěšné unie, <clears throat> musíme se postarat o to, aby náš slogan velcí při velkých věcech a malých při malých věcech se skutečně stal realitou. Jinými slovy, je potřeba se podívat na to, co se má dělat na evropské úrovni. Je potřeba vycházet z toho, co nám říkají naši občané, je potřeba vycházet z toho, co nám říkáte vy, poslanci, jakým způsobem bychom měli priority, vytvářet priority, a to všechno pochopitelně musí vycházet z demokratického rozhodovacího procesu, ale z procesu, který není tak e, nepružný, jako je tomu dnes. <clears throat> Kromě toho, Eh, se musíme znovu začít nějakým způsobem eh, vynalézat, abych to tak řekla. Co tím myslím? Určitě o tom odpoledne budete hovořit, až se budete zabývat těmi zprávami k těmto věcem. Náš příspěvek, to znamená příspěvek komise k této otázce znovu vynalézání eh, Unie, bude mít formu tedy té bílé knihy, která se bude zabývat budoucností Evropské unie a bude se také zabývat budoucností eh, té eh, hospodářské a eh, měnové unie. <clears throat> Jedná se vlastně o stejné věci, ale existují zde určité konkrétní věci, které přímo souvisí právě s tím, jak chceme, aby se hospodářská unie vyvíjela. Během posledního roku jsme se soustředovali do značné míry na to, abychom dokázali, že skutečně jsme schopni dělat rychlá rozhodnutí a potom provádět tato, nebo přenášet tato rozhodnutí do reality. Například eh, nám netrvalo ani šest měsíců pro vytvoření agentury eh, pro eh, pobřežní hlídky hlídky. Já jsem nikdy nezažil něco, že by se podařilo takto rychle. My jsme si pochopitelně uvědomili všichni, my se tak rada, tak parlament, že je potřeba mobilizovat tyto věci ve věci zajištění těch vnějších hranic. To je naprosto zásadní pro Evropskou unii a pro její budoucnost. Otázkou je, jakým způsobem můžeme tedy takto rychle eh, dělat rozhodnutí a potom je uvádět do praxe jakým způsobem můžeme tuto zkušenost, kterou jsme udělali, eh, jak to můžeme přenést do naší každodenní práce. Eh, eh, proč by to mělo být pořád pouze výjimkou, proč to nemůže být pravidlem? Moje očekávání je asi takové, že dnes zde velice seriózně budete hovořit o tom, jak umožnit našim občanům, aby byli lépe a více slyšet. Ehm, během posledních eh, několika let jsem byla svědkem a vy jistě také toho, že eh, lidé mají tendenci na sebe ukazovat prstem. Členské státy ukazují prstem na Brusel, říkají všechno, za všechno může Brusel. Já musím připustit, že také někdy Brusel ukazuje prstem naopak na členské státy. A to musí skončit. Musíme se zbavit této, této potřeby spolu navzájem eh, s zápasit protože v tom rozbouřeném moři, ve kterém se v současné době pohybujeme, eh, eh, nemůžeme eh, ukazovat na to, že jedna loď se začíná topit, protože jinak bychom se mohli začít topit všichni. Chtěla bych i na závěr říci něco, co je naprosto jasné. Pochopitelně, že potřebujeme peníze, potřebujeme rozpočty, ale možná, že víc než to potřebujeme jednotu jednotu všech členských států, jednotu všech institucí, eh, jednotu evropských občanů, tak abychom byli schopni eh, snížit tu úroveň úzkosti, kterou tolik lidí dnes pociťuje. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. My obvykle netleskáme, takže to výraz toho, že jsme skutečně vděční eh, za váš příspěvek. na rozpočet je vždy velmi obtížný a velmi důležitý. To, že zmiňujete bílou knihu, na které pracuje komise, to bude velmi důležité pro nás všechny, abychom viděli, jak eh, z té bílé knihy udělat cestovní mapu, jak ta bratislavská cestovní mapa pak bude odpovídat eh, jiné mm, cestovní mapě a dalším změnám do budoucna. Děkuji vám a nyní eh, mm, vám chci říci, že můžete buď zůstat, nebo můžete odejít, jak eh, je to je na vás. A vážení kolegové, teď bych chtěla přejít k prvnímu bodu, což je právo na kontrolu, na vyšetření Eh, pan eh, mm, Ramon by nám možná dal informace o tom, kdo si chce vzít slovo, abychom viděli, kolik času máme přidělit. Toto téma pro nás je aktuální od konce minulého mandátu. Je to velmi důležité téma. Je to ale také jedno z nejobtížnějších, protože i ten postup eh, ve smlouvě, aby to fungovalo, je velice obtížný a komplikovaný. Mm, ty rozdíly mezi institucemi a názory mezi radou a parlamentem se často liší. Je to v podstatě mm, věc, která ještě komplikuje eh, tu definici, tak, která je už tak dost složitá v zakladající smluvě. Takže Ramon se na to zaměří. Doufám, že to bude konstruktivní a chci říci, že za poslední dva roky jsme dosáhli minimálního pokroku kvůli těmto rozdílům. Um, to, co nyní umožnilo slovenské předsednictví, je velice oceňujeme, ale i tak je před námi stále dlouhá cesta a Hmm, samozřejmě dochází k určitým nesrovnalostem v Evropě, které bez kroku na evropské úrovni, na nadnárodní úrovni nelze řešit. To jsou problémy jako taxe, eh, komity, Panama Papers. Eh, to jsou otázky, které jsou absolutně zásadní, klíčové pro občany, pro veřejné mínění, o tom, co my pro ně můžeme udělat. Proto Potřebujeme toto, pra, tuto legislativu, na, eh, právo tedy na vyšetřovací výbory a tak dále, abychom eh, doplní, doplnili to, co děláte na národní úrovni, aby to šlo stejným směrem. Proto je tak důležité hm, toto téma a proto je předmětem naší společné diskuse. To tedy, tolik tedy z mé strany a nyní bych chtěla dát slovo Ramonu Hauregimu, který je zpravodajem za toto obtížné téma. Buenos días, Bienvenida. Paní komisařko, vítejte. Také chci přivítat zástupce národních parlamentů, poděkovat jim, že přišli dnes. Eh, jsme, dnes máme tedy eh, k diskusi mm, téma, které se týká práva Evropského parlamentu zakládat eh, vyšetřovací výbory. Jak víte, tyto vyšetřovací výbory jsou s zvláštním právem parlamentu. To odpovídá parlam, principům parlamentní kontroly, že parlament má celou řadu práv eh, zakládat nebo zahajovat šetření, pokud kdo jde k porušení nějakého práva, špatné fungování, nebo špatnou aplikaci nějakých práv. Lisabonská smlouva eh, dává Evropskému parlamentu toto právo. Je to jedno z mála práv, kde má parlament právo iniciativy. Vedle tedy volebního práva je to jedna z mála oblastí, kde parlament má právo iniciativy. V jiných oblastech eh, se uvidí, co nám tedy navrhne komise. V tomto mm, to právo tedy zřizovat vyšetřovací výbory eh, vlastně narážíme na jeden politický problém. Evropská rada s 28 členskými státy není, nemá stejný názor jako my, co se týče příslušnosti Evropského parlamentu vyšetřovat, eh, tedy zřizovat vyšetřovací výbory a také k možnosti ovlivňovat tyto vyšetřovací výbory. Proč? Pro... Protože se to překrývá s příslušností národních parlamentů a členských států. Zde eh, ve výboru vedeme velice pozitivní dialog ale rada omezuje legislativní kapacity, které si chtěl vzít Evropský parlament, aby mohl vyšetřovat. Já vám teď budu prezentovat ty problémy a pak eh, budeme s napětím očekávat vaše reakce. Když eh, rada jedná s parlamentem, tak to vždy znamená, že členské státy to nechtějí. Nechtějí mm, že to, toto vyšetřovací právo mají národní parlamenty. My ale mluvíme na, o evropských institucích. Možná je to tak, že evropské právo nefunguje dobře, že e, tím trpí některé členské státy. To se může stát při aplikaci evropských právních předpisů, že e, zde v členských státech něco nefunguje a vyšetřovací právo Evropského parlamentu, se týká jednoho členského státu a vyžaduje přijetí určitých opatření. V této souvislosti mluvíme o právu eh, výboru Evropského parlamentu, například eh, eh, zvát členy na jedné z národních vlád, k, eh, aby eh, se vyjádřili na určité téma, mm, ke kterému existuje vyšetřovací výbor. Článek 12 našeho jednacího řádu říká, že v těchto případech, kdy jde o porušení eh, unijního práva nebo administrativní vstupy orgány členských států, pak se na tom podílí, pak Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu se může obrátit na Národní parlament, aby spolupracoval v šetření s Evropským parlamentem. Evropský parlament může i uzavřít interparlamentní dohodu s Národním parlamentem. K tomu první otázka. Podle vašeho názoru má smysl, aby národní parlamenty spolupracovali s Evropským parlamentem, pokud se to vyšetřování týká špatného fungování nebo nesrovnalostech v některém členském státě v případě aplikace unijního práva. Č, to je otázka článek 13. Tam jde o možnost um, nařízení vyšetřování pro Evropský parlament. Otázka je, jak může být aktivní výbor Evropského parlamentu v určité zemi, aby na místě tam prováděl šetření, když je taková inspekce oprávněná. A tady se naskýtá otázka, zda se vám zdá správné, aby takové šetřání ze strany Evropského parlamentu probíhalo. Pak článek 14 vyžádání podkladu. Ehm, vyšetřovací výbor Evropského parlamentu by eh, mm, požádal parlament v zemi, kde, nebo mnoha, více zemí, kde probíhá šetření. Často se to šetření týká různých členských zemí. A aplikace právních předpisů v členských zemích vyžaduje, aby eh, si byly vyžádány podklady a tady může dojít ke konfliktu s národním právem co se týče poskytování těchto informací, především když jsou tyto informace důvěrné, no, označeny za důvěrné členskými státy. Další bod. Um, pozvání svědků. Vyšetřovací výbor předpokládá, že někdo bude pozván do vyšetřovacího výboru, aby vypovídal. To je článek 15. Ten pak nutí pozvanou osobu, aby skutečně vypovídala před Evropským parlamentem. Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu dává, podává žádost příslušnému orgánu Evropské národního státu, kde bydlí daná osoba na základě e, odpovídající spolupráce právních předpisů. Tento vnitrostátní orgán vyzve danou osobu, aby vypovídala ve vyšetřovacím výboru. My respektujeme ten princip, že odpovídající orgán členského státu tu osobu pozve do vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu. Potom se naskytá otázka, zda úředníci nebo zástupci vlády daného členského státu mohou být pozváni, když šetřovací výbor je toho názoru, že by to mělo smysl, aby mohli zodpovědět na otázky ve vyšetřovacím výboru. Takže tady máme podobnou problematiku. Také jde o to, jak mm, tyto osoby budou informovány. Zase to budou, mm, bude přes jednotlivé státy. A pak je otázka, jaké, jaký nátlak, jaké sankce má vyšetřovací výbor na ty osoby nebo úředníky. Pro nás je to ale velice těžké, pokud eh, eh, nemáme eh, systém sankcí, protože potom to v podstatě těm lidem bude jedno a nebudou tyto věci vůbec brát vážně. Ten vyšetřovací výbor nemá pravomoci nějakým způsobem sankcionovat lidi, kteří se nedostaví na základě předvolání Eh, důsledkem toho je to, že vlastně Evropský parlament se musí obrátit na eh, národní parlamenty každého členského státu. Musíme požádat, eh, aby ty sankce byly tedy nějakým způsobem uplatněny v tom členském státě, protože my to dělat nemůžeme. Bez těch sankcí pochopitelně nikdo nebude ochoten s námi spolupracovat. Jako důsledek Eh, je potřeba pochopitelně spolupracovat v těchto věcech s národními parlamenty. Eh, možná, že národní parlamenty mají své důvody pro to, aby tyto sankce uplatňovaly sami ale eh, na druhé straně je potřeba zajistit, aby Evropský parlament mohl tyto věci řešit. Jinými slovy, nejde o vytvoření nějakého evropského sankčního systému, to jsou věci, které souvisejí s vnitrostátními kompetencemi, ale Eh, kdyby ten výbor například eh, měl se obrátit na různé členské státy, aby s nimi spolupracovali, aby spolupracovali s tím výborem eh, vyšetřovacím, tak aby skutečně bylo možné tyto věci realizovat. A to se netýká pouze těch sankcí, ale veškeré spolupráce s, Evropskou, s Evropským parlamentem. Už se dostávám ke konci, paní předsedkyně. My se chceme chceme zeptat, jak eh, se stavíte k této problematice. Velice často eh, se říká, že rada, tedy, která zastupuje členské státy, ani ne komise, ale rada má vyjadřuje velké pochybnosti eh, ohledně možnosti, že by Evropský parlament zahajoval podobné postupy. My to nemůžeme udělat, aniž by s tím souhlasila rada. Lisabonská smlouva nás nutí aby takové nařízení um, upravoval vyšetřovací výbory Evropského parlamentu, um, ehm, by se to projednalo s komisí a radou. Rada říká, členské státy to nechtějí akceptovat. Tyto tu příslušnost, kterou máte jako Evropský parlament v souvislosti s těmito vyšetřovacími výbory, v té v současnosti například existuje jeden pro pana uh, Papers, pak uh, Volkswagen, emise. Um, ta um, otázka je, co evropské národní orgány, uh, co se týče emisí z automobilů, to je tedy, mm, jako mají příslušnost, to je otázka, to je ten rámec, uh, Eh, kterém, kterém chci s vámi mluvit a teď vracím slovo paní předsedkyni. Komisařka Georgieva je zodpovědná za interinstitucionální vztahy mm, těmi k národním parlamentům. Pokud chcete tedy něco říci, tak jsem si jistá, že pan ředitel bude schopen na to reagovat. Já Mm, tady mám pouze tady čtyři žádosti o diskusi, takže se zdá, že to asi není důležité téma. To se mi nikdy nestalo. Zde v Evropském parlamentu jsem nikdy nezažila situaci, kdy nebyl limit na řečnickou dobu, protože máme čas, takže jsem nedal žádný limit. I tak se snažte držet tématu. A začneme Litvou, pan Ažubalis Andronius. Andronius Žubalis, máte slovo. Omlouvám se, paní předsedkyně. Já jsem žádal o slovo k dalšímu bodu k diskuse. E, takže pan Kažimir Šveždovský. Paní předsedkyně, kolegové, ta Zpráva ukazuje ústavní problémy, eh, institucionální dilema ve vztazích mezi EU a členskými státy. Já chci opakovat, co jsem řekla k různým zprávám našich kolegů, co se týče vyšetřovacích pravomocí Evropského parlamentu. um, principu je třeba respektovat uh, samostatnost evropských institucí. Evropský pravomoci Evropského parlamentu by měly být omezeny na evropské instituce. Stejně jako národní orgány jsou uh, omezeny eh, na kompetence, na kon- kontrolu Eh, národních orgánů a institucí. Samozřejmě svět není ideální, mohou eh, eh, se některé věci spadat tedy pod pravomoce národních orgánů, ale tento princip oddělení pravomocí by měl být respektován. Tyto pravomoci jsou téměř jako, trestní orga, jako pravomoci trestních orgánů. Proto nejsem překvapen, že rada je skeptická, co se týče těchto návrhů. Implikací to, toho, že kontrola Evropského parlamentu, ministrů a dalších funkcionářů členských států, to jsou tedy národní státy a já bych navrhoval, eh, abychom omezili Mm, aby se tedy Evropský parlament omezil na své pravomoci, tak abychom dosáhli pokroku. Je zajímavé ale vyslechnout si názory zástupců národních parlamentů. Děkuji pan Antič ze Španělska. Děkuji mnohokrát. Já bych vám chtěl říci, že sdílení cíle zprávy, myslím, že národní parlamenty musí spolupracovat v rámci práva vyšetřování Evropského parlamentu. Aby Evropská unie a členské státy lépe vydávaly počet ze své, ze své činnosti. A to bude také lepší pro řízení evropských politik a mělo by to také znamenat více transparentnosti. A takto jasně uvidíme změny, které jsou nezbytné. A zjistíme, zda věci děláme správně. Myslím, že budeme potřebovat více Evropy více rozpočtové unie. Bude třeba vynaložit snahu, abychom toto všechno dali dohromady. Musíme se vybavit tedy nezbytnými nástroji proto. Samozřejmě je třeba, abychom respektovali pravomoci, ať už společné nebo jednotlivých parlamentů. Takže je normální, že na toto téma dojde k určitému tření. A myslím, že je třeba tyto věci vyřešit a pracovat s, jednotlivými státy. A umožnit každému, aby mohl přispět k společnému dílu, aby přednesl své myšlenky. Proto podporuji myšlenku, abychom takto působili, protože je to cesta, jak pracovat pro obecné blaho. Děkuji. A kdo chce hovořit, nikdo nechce další hovořit na to téma, takže poprosím pana ředitele Konfortio. Toto je postup, kde parlament potřebuje souhlas jak ze strany rady, tak komise. Takže komise je také významným partnerem v tomto procesu. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě nechci mařit tuto přejetost. Máte výměnu názoru mezinárodními parlamenty a ruským parlamentem, ale možná několik slov přispěje k tomuto procesu. Pokud je o otázku práva vyšetřovat, máme skutečně možnost postoupit ku předu. Je to nařízení, které umožnilo eh, provést řadu šetření, která ukazují, eh, že existují silné i slabé stránky, nedostatek harmonizace, pokud jde o dostupnost dokumentů, možná také potřeba modernizovat eh, postup, pokud jde o tato šetření. Takže je tu skutečná příležitost jak modernizovat eh, toto nařízení. A samozřejmě, když modernizujete nařízení, tak eh, je třeba udělat řadu věcí. Nejdříve jde o dialog a to právě teď probíhá, to je velmi užitečné. A eh, samozřejmě, pokud potom máte možnost nás seznámit se svými připomínkami, tak by to bylo velmi užitečné, abychom získali představu, jak orgány EU a národní orgány mohou spolupracovat aby eh, lépe se podíleli na těchto šetřeních. A je tu také prvek, který se objevil, když jsme hovořili se slovenským předsednictvím. Také musíme eh, se poučit ze dvou velmi důležitých eh, vyšetřovacích výborů, které působí. Jde o výbor EMIS, kde, který předloží brzy zprávu a výbor Panama předloží zprávu v roce 2017. A to bude také důležité z hlediska hodnocení, když nabízíte regulaci, tak je třeba také to vyhodnotit. A komise je na to připravena. Je jasné, že my skutečně vítáme tuto revizi na základě těchto prvků. Chtěl jsem říct si několik slov o národních parlamentech, o spolupráci, kterou jsme zahájili, zejména po stavu Unie v letošním roce. My jsme se dostali téměř ke všem komorám, oslovili jsme všechny parlamentní komory, pokud je o právo stavu Unie. A jedna věc je důležitá u naší komise, jsme podnikli přes 500 oficiálních návštěv do národních parlamentů od počátku našeho mandátu. A to znamená nejen pokud jde o moji odpovědnost v rámci generálního sekretariátu, ale skutečně přikládáme velký význam spolupráci s národními parlamenty. A v této věci si myslím, že bude také velmi důležité se seznámit s vašimi názory. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Než dám zpět slovo panu zpravodaji, chtěla bych eh, říct jednu věc, kterou snad eh, pochopíte eh, pozitivně. V této věci neexistuje přímá funkce národních parlamentů, protože to je mezi třemi institucemi, na rozdíl od volebního práva kde existují i národní postupy pro ratifikaci volebního práva, volebního zákona, tak zde Evropský parlament eh, potřebuje souhlas rady. Rada bude hlasovat kvalifikovanou většinou a potřebuje souhlas Evropské komise. Ale Dokážu si představit, že v národních parlamentech jste se již eh, dotazovali vašich vlád, jaký je postoj jednotlivých vlád, protože tady máme společný zájem s národními parlamenty eh, splnit naše záměry ve věci, která je velmi důležitá pro naše občany, kteří stojí o spravedlivé zacházení a také stojí o to, aby, aby evropské instituce řešily problémy, které jsou klíčové. A uvedla jsem příklad výboru Evropský, Evropského parlamentu, kteří se zabývají zdaněním. Zmínil jste eh, Panama, výbor pro Panama Papers, takže pokud máte zájem o podporu takovýchto iniciativ, takového vývoje eh, úlohy Evropského parlamentu při plnění důležitých eh, úkolů. A nyní dám slovo zpět Ramonovi. Chcete něco doplnit? Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše názory, i když jich nebylo příliš mnoho. Eh, tři věci, které se mi zdají důležité a které bych chtěl zde zmínit. Nejdříve chci říci, že Lisabonská smlouva poskytla Evropskému parlamentu, a není to náhoda, možnost eh, upravit eh, toto právo. Protože povaha lidové svrchovanosti, kterou zastupuje Evropský parlament, protože vy víte, že jsme všichni voleni v jednom dni v Evropě. 500 milionů Evropanů volí europoslance, takže existuje politická legitimita. A tato možnost, kterou má Evropský parlament zastupovat Evropany, souvisí s právem vyšetřovat. A, jak, a je to stejné u všech parlamentů světa. A není náhodou, že Lisabonská smlouva poskytuje Evropskému parlamentu konkrétně právo vytvořit si vlastní jednací řád. To je jedna věc. My nevytváříme nové evropské právo, které by oslabovalo pravomoci členských států. Vůbec ne. My nevytváříme trestní právo. Zdaleka ne, protože trestní právo a trestně právní systémy jsou v národní pravomoci. My nevytváříme systém, který by oslaboval pravomoci národních parlamentů. My říkáme pouze toto. Pokud se mé vyšetřování týká určité země, trestní či parlamentní systém této země se vztahuje na osoby, svědky, úředníky, které voláme k tomu, aby svědčili. A kon, zcela konkrétně, abyste si představili, o čem hovoříme, došlo k velkému skandálu v Evropě, při, v Evropě při několika měsíc. Došlo k tomu, že skandál LuxLeaks se objevil a ně, několik států vedlo fiskální politiku, kterou bychom mohli považovat za nekalou vůči jejich sousedům. Lákají podniky, aby se usadili u nich na úkor ostatních zemí. Zdá se vám rozumné, aby Evropský parlament vyšetřoval eh, takovouto skutečnost? My jsme vytvořili informační komisi, která se jmenuje LuxLeaks, není to vyšetřovací výbor, a také jsme to udělali u Panama Papers, ale ubírá se to stejným směrem. Představme si evropskou zemědělskou politiku, která vyvolává podvody, protože uplatňována jinak v jednotlivých členských státech. Má Evropský parlament právo zjišťovat, zda v některých zemích dochází k podvodu máme toto právo nebo ne. Máme to právo vyšetřovat, o tom není vůbec pochybnost. Jediná otázka, která zde vyvstává, je zjistit, jaké jsou pravomoci a na tom se musíme shodnout. Tady souhlasím, musíme se shodnout s radou a s komisí. Například pokud jde o to, že dokumenty, které žádáme, pokud jsou důvěrné, musí být eh, předmětem příslušného stupně ochrany, anebo pokud svědek žádá, aby jeho prohlášení proběhlo za zavřenými dveřmi, tak je třeba to právo uznat. A to vše musíme upravit. Ale nemyslím si, že je možné spochybnit skutečnost, že Evropský parlament má zákon, který upravuje právo Evropského parlamentu vyšetřovat porušení evropského práva, ať jakékoliv, protože občané chtějí vědět, zda europoslanci reagují na skandály, o kterých jsem hovořil. Chtějí vědět, zda Evropský parlament bude reagovat na podobné poplašné mechanismy pokud dojde k chování, které oslabuje pravidla Evropské unie. A to nás tady schromáždilo a já vám ještě jednou děkuji za vaši spolupráci. Děkuji mnohokrát. Pokud eh, nikdo další nechce vystoupit, tak eh, chci uzavřít tento bod pořadu jednání a chtěla bych přejít k, dalšímu, k další části našeho dopoledního jednání a to je diskuse o revizi volebního práva Evropské unie. Já přednesu úvod, protože jsem jednou ze zpravodajek. Druhá je, druhý je Jo Leinen z socialistické skupiny. A já chci připomenout, že někteří kolegové požádali o slovo k tomuto bodu, ale pokud během mého úvodu někdo další by si přál vystoupit, tak, tak prosím, eh, poskytněte nám příslušný formulář podobně jako právo vyšetřovat, eh, volební právo Evropské unie je velmi specifickým legislativním postupem. Je to jedno z mála legislativních postupů, který může být iniciován v parlamentu. Právo iniciativy Evropského parlamentu je velmi omezené, co se týče legislativy. Takže podle článku 223 odstavec 1 smlouvy o fungování Evropské unie v případě volebního práva parlament eh, předkládá návrh, což jsme učinili, a také jsme odhlasovali návrh v plénu, když, kde nám stačí prostá většina, které jsme dosáhli, a potom je návrh odeslán do rady a je potom odeslán zade jako návrh rady a my absolutní většinou přítomných členů eh, hlasujeme, kdy ta výzva je tedy větší pro parlament. A tento návrh eh, musí být ratifikován, ale podle interních ústavně právních požadavků v členských státech to schválení může být odlišné. Ten postup je velmi složitý a vyžaduje velkou míru spolupráce mezi všemi evropskými institucemi, protože během tohoto procesu je zde právo tedy přednášet připomínky k této věci. My jako parlament v souladu s článkem, který jsem uvedla, jsme měli možnost dvou přístupů podle smlouvy jsme mohli připravit tento návrh v souladu s jednotným postupem, tedy mohli jsme přijmout pro evropské volby jednotný postup bez ohledu na národní tradice a národní postupy, anebo jsme mohli postupovat v souladu s některými obecnými zásadami, ale umožnit celou řadu eh, specifických postupu a pružnosti v členských státech, takže ty zásady jsou však společné pro všechny členské státy a my jsme zvolili lehčí verzi, mírnější verzi, která umožní zachovat, co považujeme za eh, zájmy na národní úrovni a domníváme se, že to zatím není dostatečně oceněno eh, v členských státech, i když tento přístup byl zvolen parlamentem. Také jsme rozhodli o vysoké míře pragmatičnosti. My jsme se v návrhu omezili na pragmatická nezbytná řešení, která nám umožní aktualizovat to, co již existuje, tedy pokud jde o zákon z roku 1976 o evropských volbách. A mezi tím se velikost Evropské unie změnila svět se také změnil a výzvy, kterým čelíme v Evropské unii, jsou jiné, včetně vazby mezi Evropskou unii a občany. A proto toto přizpůsobení právního rámce je velmi důležité dnes. Eh, paní komisařka uvedla že se svět se změnil, takže Evropská unie se musí také změnit a to rámuje vztah mezi lidmi a Evropskou unii. I to se musí přizpůsobit současným výzvám. Takže náš přístup byl v kostce, eh, ponechal velkou volnost v tom, jak budou volby organizovány v členských státech ale chtěli jsme se držet některých společných zásad. A samozřejmě cílem bylo, aby volby v roce 2019 eh, byly ve znamení tedy vyšší volební účasti, proto jsme dělali snad všechno a navrhujeme, aby tato výzva demokratického deficitu byla brána vážněji. My jsme tedy navrhli řadu konkrétních otázek. Někteří z vás se tím již zabývali a vyjádříte se k tomu, a eh, jak zmínil velvyslanec Javorčík. Vážně se tím zabývalo slovenské předsednictví Evropské unie. My jsme začali pracovat eh, s předsednictvími, s lucemburským předsednictvím, dokonce již s lotyšským, s lucemburským, potom nizozemským a nyní tedy slovenským předsednictvím. A zaznamenali jsme výraznou snahu od 1. července předsednictví se zúčastnilo jednání v pracovní skupině. Pan Veslenc to zmínil zítra na první úrovni tedy Koreper se začne vyrovnávat s tímto návrhem. Takže upřímně věříme, že během maltského předsednictví to, tato otázka dospěje k, ke zdárnému závěru. A někteří z vás vědí, že ve vašich zemích proces eh, schválení na národní rovně bude eh, náročný a je potřeba, aby tento nový volební zákon včas byl schválen proto, aby se evropské volby mohly konat podle tohoto zákona. A to je velmi důležité. A než dám eh, slovo Jo Leinenovi, pokud jde o podrobnosti, eh, chtěla bych uvést ještě jednu otázku, která je také důležitá. Když jsme jednali o tomto návrhu s eh, generálními tajemníky politických stran, s lídry politických stran, dostali jsme výraznou politickou podporu pro jednu otázku, která zviditelně evropské politické strany ve volbách. Navrhujeme, aby jména a loga byla na volebních lístcích, aby občan měl právo vědět, v které politické skupině bude kandidát působit. Takže od, toho, od této části politického spektra se nám dostalo také eh, dostalo tedy příslušných komentářů a nyní dám Jovi slovo, aby mohl představit ten návrh. Ja, guten Morgen eh, an alle. Dobrý den vám všem. Myslím si, že toto je skutečně to správné fórum, na kterém bychom měli diskutovat otázku revize evropského volebního eh, zákona a také eh, roli evropského, eh, národních parlamentů, protože skutečně máme zodpovědnost, jak my, tak vy, se postarat o to, aby občané se zúčastnili evropských voleb. Chceme, aby tyto volby byly úspěšné, chceme mít seriózní volby nechceme, aby tyto volby byly vnímány jako nějaké volby druhořadé protože je třeba si uvědomit, že úloha Evropského parlamentu je zásadní. My jsme zákonodárci, eh, my eh, připravujeme pravidla a zákony, které se týkají 500 milionů lidí. Národní parlamenty kromě toho musí také zajistit, aby evropské Ehm, volby byly eh, dobré. Eh, existuje celá řada problémů a nedostatků, které s tím souvisejí. Paní Hybnerová již hovořila o tom, že vycházíme z toho původního zákona z roku 1976, ale uvědomíme si, že to je zákon, který je 40 let starý eh, tento zákon vstoupil v platnost před 40 lety a od té doby se na tom nic nezměnilo. Takže je zřejmé, že evropské e, volby e, mají současné, jsou zatíženy problémy, které je potřeba řešit. Já vím, že existují také skeptické eh, hlasy, které se týkají nejen vlastně těch vlastních postupů, ale je potřeba eh, se zaměřit v této věci i na věci, které souvisejí s těmi základními věcmi. V současné době máme už dlouhotrvající diskusy k této věci, hovoříme o 16 eh, elementech, které jsou součástí těch návrhů. Uvědomujeme si přitom pochopitelně, že ne všechno jsme schopni řešit Eh, protože eh, hned, protože potřebujeme dosáhnout eh, jednohlasnosti a je nás stále ještě 28 členů v radě. A takováto jednohlasnost znamená snahu najít nějaké, nějaký společný jmenovatel. Určitě dnes to není naposledy, kdy hovoříme o těchto věcech, které souvisejí s evropskými volbami a s tím, jaký mají význam tyto, tyto volby. Eh, já jsem velice vděčný slovenskému předsednictví, protože od samotného začátku, od, od 1. července, eh, brali tyto věci mimořádně vážně. E, myslím si, že e, bychom se měli pokusit všechny tyto věci dotáhnout dokonce do konce roku, e, tak abychom byli připraveni na ty příští volby, které se budou konat v roce 2019, 20, rok 2017 již je vlastně před námi a v roce 2018 už se bude muset hovořit o volbách, čili já jsem skutečně velice vděčný Eh, slovenskému předsednictví za to, že se v této věci věnovalo a pokusilo se najít nějaký společný jmenovatel. Eh, eh, rozhodli jsme se to rozdělit do tří kategorií, kde bychom potřebovali zlepšení. Za prvé je to transparentnost. Transparentnost protože existují zde obrovské rozdíly. Ve Velké Británii kandidáti jsou jmenováni rok dopředu. Eh, a pocházejí z různých stran. Eh, v Německu to je 6 až 9 eh, měsíců a potom teprve ten kandidát může zahájit svou kampaň. Ve většině zemí jsou ty volební okrsky větší než při těch vnitrostátních volbách. Eh, a v některých situacích dokonce se dozví kandidát, že má kandidovat až 14 dní před vlastními volbami. Jinými slovy, to by se mělo projevit všechno toto zlepšení také do těch eh, seznamů voličů a do věcí, které s tím souvisejí a eh, je potřeba tedy se postarat o to, aby tyto věci se řešily. Paní Hybnerová již hovořila o Eh, tom, že se jedná o evropské volby, ale jsou to skutečně evropské volby? Ne, vlastně se musíme řídit 28 kampaněmi v členských zemích, 28 eh, voličských seznamů máme. A Evropa vlastně tady není ani zmíněna během těch kampaní často. Um, snaha tedy eh, zviditelnit Evropu v tom, že ty strany, které náleží k evropské rodině, tak to logo té své evropské rodiny také dají na kandidátní lístku, do televize, do spotů volebních a mm, e, ty strany musí také to nějak dát na vědomí mat, volebními materiály e, občany. E, většina stran v Evropském parlamentu je členy nějaké e, frakce, nějaké evropské rodiny. A tato, toto spojení, vytvořit toto spojení, to by byl první krok evropské kandidátky neprosadíme. To by byl, e, kdybychom měli vedle národních kandidátek také evropské, to je ale iluzorní, že by se nám to teď podařilo prosadit. Poslední věc, a tím skončím eh, svoji prezentaci, to je ta rovnost, nebo vlastně rovnost hlasů. My jsme tady měli dva návrhy. Jednak zastoupení mužů a žen parlamentu ehm, ve smlouvách máme také princip nediskriminace, nákaz diskriminace mužů žen. Mm, mnoha e, členských zemí jsou postupy, jak to mm, platnit ve volbách. A to další, další věc je rovnost hlasů, které se odezdávají. My jsme pro 500 milionů lidí, 700 vlastně na poslanců, což není hodně v některých zemích je ale málo, eh, málo hlasů může získat mandát pro, mm, proporcionálně, protože tam není minimální práh, když to v jiných zemích je třeba získat větší, eh, překonat určitou hranici, aby eh, byl získán mandát. A tady by měla být rovnost v tom, že by byl minimální práh zaveden ve všech 28 členských zemích. Um, Další prvky, nebudu popisovat, to najdete ve svých podkladech. My bychom byli rádi, kdyby slovenské předsednictví eh, dokázalo eh, dostat toto téma na evropskou úroveň do pracovních eh, z pracovních skupin na politickou úrovni, pak, pak, by se, pak by možná byl dosažen výsledek. A také vy v národních parlamentech musíte zajistit implementaci a pomoci, aby se to podařilo. Děkuji za podporu. Thank you. I... Děkuji. Já jsem obdržela sedm žádostí to znamená, že můžeme eh, každému se, z těch z vás, kteří chcete promluvit, pět, můžeme vám dát pět minut, možná i víc, čili nechci vás nějak moc omezovat. První eh, bude pan Androny Sačbans. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vážení kolegové, nejprve bychom si měli položit otázku, proč vlastně potřebujeme eh, tuto revizi eh, volebního zákona. Je eh, na, tom, na těch volebních procesech něco špatného v jednotlivých státech? Myslím si, že o něčem takovém jsem neslyšel, ale slyšel jsem řadu velice rozumných Eh, argumentů týkajících se vzdálenosti a reality a toho také, jakým způsobem jsou evropské instituce vnímány. Takže si myslím, že bychom měli na úvod se kriticky pokusit tu situaci vyhodnotit. Chtěl bych vám připomenout moto Evropské unie, což je eh, jednota v rozmanitosti. Eh, a myslím si, že kdybychom měli mít tak, Eh, uniformní, jednotný eh, přístup eh, ke všem těmto věcem, tak by to bylo proti tomuto principu tradic, rozmanitosti a tak dále. Myslím si, že takováto uniformita by také vedla vlastně k určité eliminaci těch menších stran, které by možná nebyly vůbec potom zastoupeny v evropském politiku. Eh, kromě toho by to také do určité míry ohrozilo situaci politických stran v malých zemích. Eh, jinými slovy, chceme přejít k určité dominaci eh, dvou nebo tří velkých politických rodin a tím pádem vlastně nezajistit zastoupení Eh, té rozmanitosti, která je základem eh, evropského, evropských procesů. Takže to, čemu říkáme demokratický deficit a ty rozdíly mezi evropskými občany a evropskými instituty, to je potřeba brát v úvahu. Ale nemělo by to vést ke snížení eh, pravomocí národních států a nemělo by to nerespektovat rozdíly mezi těmito státy. Umělé uh, měla rozhodnutí eh, povedou k dalším protestům, a to jak na úrovni národní, vnitrostátní, tak na úrovni evropské. Proto si myslím, eh, že nemůžeme vést žádné diskuse o reformě eh, tohoto volebního zákona, aniž bychom přitom zajistili skutečně zastoupení všech, kteří zastupují občany a vyslechnou také hlasy těchto občanů. Paní předsedkyně, v v Dubnu eh, v našem výboru a také jsme hovořili s různými politickými eh, stranami, které já zastupuji v našem parlamentu a také eh, na základě jednání s vládem jsme předložili stanovisko k této reformě. To, jak víte, tato naše stanovisko je poměrně negativní a velice opatrné. Děkuji. Pan Ištvan Holík Eh, z Maďarska. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve mi dovolte politickou poznámku úvodem. Eh, souhlasím s panem Jolajnenem, když říká, že příliš málo osob se zúčastní evropských voleb ale domníváme se, že to nesouvisí s tím, že by evropské volební právo nebylo moderní. Je, má to mnohem hlubší důvody. Evropští občané nejdou k volbám, protože by to volební právo nebylo dostatečně moderní, ale prostě už nemají důvěru evropským institucím a my si myslíme, že modernizace volebního eh, práva nevyřeší tento problém. My se domníváme, že by bylo dobré případně revidovat ty právní normy, které se týkají voleb, ale máme zásadnější problém. Je tu snaha povinně upravit ustanovení v členských státech. Kdyby to bylo na úrovni doporučení, tak bychom mohli bez zbytku tuto snahu podpořit. Nemyslíme si, že by členské státy nem, neměly ta doporučení uplatňovat. To by bylo lepší na evropské úrovni. Ale přesto vám mohu říci, že co se týče úroveň jednotlivých voleb, tak jsme pro. Máme podobné předpisy v Maďarsku a můžeme podpořit i návrhy, které se týkají občanů, kteří žijí v třetích zemích, aby mohli také volit při evropských volbách. Pokud jde o návrhy, jako je použití loga evropských politických skupin jsme pro, pokud to nebude povinné, ale pokud to bude v rovině doporučení. Pokud můžeme jít touto cestou, tak jsme pro návrh. Děkuji. Děkuji. Teď bych eh, chtěla dát slovo paní Dan James za Evropský parlament. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji pane Lajnene za vaše připomínky, které jste se přednesl. Možná, že některé z vás to překvapí, že já jako člověk z Velké Británie chci k tomu vůbec se vyjadřovat poté, jak kdy se zdá, že v roce 2019 už vůbec do voleb nepůjdeme, ale ani to ne, nemáme zaručené. Takže bych chtěla k tomu něco přece jenom říci. Pane Lajnene, v podu 6 toho dokumentu, který se nám předložil, jste eh, eh, navrhl něco velice zajímavého a já bych chtěla se k tomu vrátit a zdůraznit to, jak toto je relevantní nejen pro Velkou Británii, ale také pro jiné členské státy a myslím, že skutečně to stojí za úvahu. Eh, ta první věc je ta, že vy navrhujete, že bychom měli mít ten, ten společný termín, ehm, kdy by měly být vyhašeny volby. My eh, svoje volební seznamy verifikujeme eh, eh, to, že toto se dělá již na podzim, takže nám to umožňuje potom skutečně dost času tyto věci ověřovat. Proto Eh, ta, ten návrh, eh, aby se to zkrátilo, já si myslím, že ta lhůta, kterou vy navrhujete, je nedostatečná. Měli bychom se tomu skutečně věnovat. Měli bychom vzít v úvahu nejen situaci Velké Británie, ale také situaci v jiných zemích. A měli bychom, si, měli bychom zajistit, aby výměna eh, dat a informací, informací je velice důležitá a zabraňuje podvodům. Chtěla bych dále zdůraznit, že si myslím, že velvyslanectví v jiných zemích jsou často používány k tomu, aby registrovali eh, eh, voliče a to si myslím, že funguje velice dobře. Takže eh, pokud máme tedy něco, co v tomto procesu funguje, tak proč bychom to měli vyhodit a proč bychom to měli měnit? Další věc se týká práva volit i pro občany, kteří žijí mimo Evropskou unii toto je otázka, jestli eh, to souvisí s tím eh, dvojím eh, vlastně občanstvím. Jestliže budeme mít nějakou přesnou lhůtu, která bude souviset s možností registrace, tak i z tohoto pohledu je toto potřeba zvažovat. A v tom Eh, eh, referentu se hovořilo také o tom, že kdo, o tom, jestli kdokoliv žije eh, více než 15 let mimo, Evropské, mimo Velkou Británii, jestli má stále ještě právo hlasovat v tom referendu. Takže to jsou věci, které skutečně je potřeba zvažovat a i tady bychom měli mít nějaký časový rámec, protože Eh, tito lidé chtějí žít v nějaké jiné zemi, eh, přispívají eh, do, k ekonomice dané země a proto by měli tito lidé mít vliv na to, co se děje v Evropské unii nebo v jednotlivých členských státech. Ten třetí aspekt se objevuje v tom odstavci po tom seznamu, který vádíte, ale týká se to harmonizace minimálního věku. E, hovoříte zde o věku 16 let. Podle mého názoru, a ono se také objevilo u nás v referendu ve Velké, Britá- ve Velké Británii, e, právo hlasovat je velice důležité, ale je to také povinnost, není to jenom právo. Chtěla bych říct, že pokud mladí lidé uh, nechápou politiku, že nechápou aspekty různých eh, problémů, kterým čelí, tak eh, potom vlastně do určité míry to deformuje toto právo nebo tuto povinnost ve smyslu tom, jak mohou k těmto věcem při, eh, s, přispět. Chtěla bych si ještě dvě věci, které nejsou ve vaší zprávě. Jsem si vědoma toho, že existuje návrh, který tedy souvisí s tím, že by Velká Británie mohla odejít z Velké Británie. V tom případě by to znamenalo 73 nových křesel pro ty velké politické strany. Možná, že bychom, pane Leinene, mohli si vysechnout váš názor na tuto eh, věc, jakým způsobem byste reagoval na tu to novou situaci. A ta poslední věc je ta otázka národních referent. Eh, paní Harmsová eh, z zelenou stranu před několika měsíci vyzvala nás, abychom zakázali referenda. Pan Juncker hovořil o tom eh, v poslední době a myslím si, že jestliže hovoříme o volbách, jestliže hovoříme o eh, hlasování, tak musíme hovořit také o této otázce referend. Děkuji, děkuji. Teď bych chtěla dát slovo paní Ana Marie Sura. Děkuji, děkuji, paní eh, předsedkyně, vážení kolegové. Eh, já jsem, eh, já zastupuji Katalonii ve španělském parlamentu, protože moje strana chce zastupovat 20 imigrantů, kteří v současné době žijí v Katalánsku. V Katalánsku Eh, žijeme velice harmonickým způsobem eh, eh, a respektujeme vzájemně všechny rozdíly, které mezi námi jsou. Nemyslíme si, že asimilace by mohla E, nám poskytnout nějaké řešení. Je potřeba, abychom se naučili žít spolu e, harmonicky. Je potřeba tedy respektovat i právo imigrantů, na, e, aby se mohli zúčastnit voleb protože pochopitelně toto je právo jednotlivců a ne právo nějakého, které vychází z národnosti. Myslím si, že je potřeba i o této věci hovořit. Je to také způsob, jak můžeme čelit těm xenofobním a rasistickým argumentům, kdy velice často lidé dávají za vinu všechny problémy právě, převádějí tedy vinu právě na imigranty. Myslím si, že to lidé by měli mít právo představit své vlastní názory na tyto věci. Viděli jsme, jak se tyto věci vyvíjí ve Spojených státech. Myslíme si, že Evropská, myslím si, že Evropská unie by měla být proaktivní v těchto věcech a e, měla by se věnovat právě těmto otázkám lidských práv, boje proti xenofobii a rasismu. A právo pro tyto lidi, aby mohli volit, by šlo právě tímto směrem. Eh, chceme mít plnou eh, demokratickou účast všech občanů, protože pochopitelně všichni jsme součástí toho, té současné Evropské unie a chceme eh, se postarat o to, aby budoucnost Evropy byla lepší. Děkuji, paní Sura. Filip Mau je další, kdo má slovo. Děkuji, já upřesní že jsem belgičan, když mluvím francouzsky, tak by se toho člověk mohl splést. Několik poznámek k tomu, co je zde předloženo. Je tu řada ustanovení, která eh, patří do správných demokratických postupů a snad je dobré je připomenout. Ale domnívám se, že by to nemělo vytvářet překážky, pokud je o tyto návrhy. Hovořím například rovnost v během kampaně, transparentnost kampaně. To je problematika pro, pohlaví. To vše jsou prvky, které by neměly být eh, vůbec problematické. Myslím, že je to velmi důležité a Jolainen to připomněl. Všichni, kteří jsou zvoleni a jsou součástí Evropského parlamentu, by měli být zvoleni jako zástupci obyvatelstva, ale při dodržení společných pravidel. Mám na mysli samozřejmě eh, práh, který určí zvolení či nezvolení. A to je věc, která je velmi důležitá a která vyžaduje eh, co nejširší možnou konzultaci, kdy můžeme být zvoleni, eh, s jakým procentem získaných hlasů. Tedy pokud je o účast ve volbách, moje země je výjimkou. U nás je volba povinná. Účast ve volbách je tedy méně problematická oproti jiným zemím Evropské unie. A možná to je způsob, jak zaujmout evropské občany evropskou problematikou. Doplním snad několik věcí eh, hlasování v zahraničí. Eh, to je důležitá věc, protože je těžké si představit, a připomenu, že v některých zemích evropské volby probíhají souběžně s dalšími volbami. Je těžké si představit, že bychom mohli mít eh, odlišné voličstvo podle jednotlivých typů voleb. Měli bychom se skutečně snažit eh, schválit pravidla, která by byla harmonizovaná. To také platí a je to jenom doporučení, pokud jde o snížení věku na 16 let. Většina zemí, pokud jde o vlastní volby, si nepřejí toto opatření schválit. Takže i zde evropské volby kde by volební věk byl odlišný od volebního věku v národních volbách, to se dá těžko obhájit. A otázka dvojnárodnosti, národnosti, já znám spoluobčany, kdy dvojí občanství, dvojí národnost se týká sousedních zemí, kde my kde mi ti lidé vysvětlili, že volili dvakrát v evropských volbách na obou stranách hranice, tedy jak potom probíhá kontrola. Je třeba zajistit, aby naši spolupčané v zahraničí mohli volit, ale je třeba skutečně eh, řešit problematiku dvojí volby, když to zřejmě není příliš rozsáhlý jev. A jednu věc bych chtěl zdůraznit, na základě rozpravy, která existuje v Belgii a může existovat jinde. Je to samozřejmě eh, elektronické volby, elektronické hlasování a korespondenční hlasování. Korespondenční volby. Samozřejmě svoboda takového, vol, takové volby, kontrola řádnosti takové volby, to vše je třeba e, ověřit. A pokud jde o konzultace, co se týče rozdílností v našich zemích, bylo by třeba nalézt něco přijatelného. Opakuji, celkově vzato si myslím, že stanovit e, pravidla, která vycházejí z osvědčených demokratických postupů, tato pravidla připomenout a snažit se jít ku předu, vzhledem k tomu, co by mohly problematické v jednotlivých zemích, tak to je skutečně žádoucí. Děkuji. Pan Jaroslav Obremský z Polsky. Pan Jaroslav Obremský z Polska. Mm, myslím, že klíčová otázka, kterou musíme zodpovědět, je příčina nízké účasti mm, evropských voleb Naši občané považují EU za e, něco, co je odděleno od místních problémů členských zemí. Mm, bez ohledu na to, co je pravda, to je vnímání tedy ze strany občanů. E, způsob, jakým Evropská komise aplikuje žlutou kartu. Mm, to instituce, která se obtížně eh, aplikuje v Národním parlamentu. Když odmítneme žlutou kartu, měli bychom se eh, my bychom lépe respektovat eh, předcházející práci národních parlamentů. Dnes jsme o tom nemluvili, ale máme dokumenty o přímých volbách předsedy Evropského komise. Tento návrh ale není adekvátní reakcí na krizi deficit eh, lokálnosti vztahu eh, ve stazích k Bruselu je eh, jeden z, jedna z příčin nízké účasti ve volbách. A um, vytvoření jednoho velkého volebního okrsku to nevyřeší. Potřebujeme lepší spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Účast ve volbách má nepřímý dopad na politiku, ne nutně přímé volby. Nebo jinými slovy, přímé eh, má volba předsedy Evropského komise nezvýší účast u voleb, ale přispěje k větším pravomocím předsedy komise. Možná tomu tak bude v budoucnu, nebo tak by to mělo být, ale ve světle euroskepticismu a nárůstu národního myšlení by toto řešení bylo kontraproduktivní. Vedlo by to k podkopávání evropské koheze. Co se týče harmonizace, volebních kalendářů se lhůtami pro vypracování kandidátek otázky hlasování v zahraničí nebo používání společného loga. Tyto iniciativy jsou akceptovatelné, ale měli bychom zvažovat, zda je to, co, to, co potřebujeme, protože my bychom si měli zamyslet nad jednotou v rozmanitosti a zavádění větší jednoty by bylo produktivní nebo kontraproduktivní. Markanža z Lucemburska. Děkuji, paní mm, předsedkyně, za pozvání a za eh, to, že eh, jste nám připomněla, jak zvláštní je ten legislativní postup. Lucemburský národní parlament si cení toho, že Evropský parlament se nerozhodl jít cestou jednotného postupu a ignorovat národní tradice a specifiku. My jsme eh, rádi, že po 40 letech ehm, projednáváme úpravy, nechci říkat změnu, protože toto není zásadní změna. Pro mě viditelnost evropských politických stran je zajímavá, je důležitá, ale také vím, že v některých zemích e, několik stran patří ke stejné politické frakci, což může být problém. E, pan Leinen zmínil mm, rovnost agendy. My jsme zmínili, že to muselo být 50-50, pokud, mm, to se týče těch volebních kandidátek, tak pokud by měli získat financování, takže toto byl důležitý, eh, důležitý krok pro mm, genderovou rovnost. Já mám otázku, ty takzvaní špicen kandidáti. Nedovedu si, dovedu si představit, že rada není příliš nakloněná tomuto, jaká je pozice Evropského parlamentu, jak vypadají diskuse v Evropském parlamentu o této myšlence špicen kandidátů. Děkuji. Možná chci dodat, u eh, mě je důležité eh, otázka vícenásobného volení. Mnoho lidí u nás má uh, více národností a řada lidí volí dvakrát. To je třeba kontrolovat. Děkuji. Paní Nemina Barajera. Děkuji. tady proběhla diskuse, my jsme vyslechli řadu kolegů, kteří mluvili o příčinách té nízké účasti v evropských volbách. Pokud se neschodneme na příčinách, tak bude obtížné najít řešení. Strana, jako je ta moje, mnozí mluvili o tom, že jejich frakce je proevropská, my musíme uh, posilovat legitimitu evropských institucích, zlepšovat demokratické spojení mezi stranami a občany. Jedna cesta je um, podívat se na to pozadí. Celé eh, řada věcí, které se tady předkládají, je eh, změna volebního práva ve Španělsku. Tato reforma nebude iniciativa jedné skupině Toto právo je modifikováno iniciativou parlamentních frakcí a jde ruku v ruce s širokým konsensem, což je jedna z základních prvků našich demokratických systémů. E, modifikace volebního práva e, to je neobvyklá věc, která vyžaduje široký souhlas. Před několika týdny se objevil další pozměňovací návrh na snížení minimálního věku účasti. Tady bylo určité rozdělení v parlamentu. Volební, obecné volební právo znamená, že je třeba mít širokou dohodu. E, to bylo potřeba ve Španělsku, žadovalo by to e, velice pečlivé úvahy. Celá řada dohod by musela být uzavřena předem než by to celé začalo. Ah, eh, madame Hübner has gone, so... Paní Hübner odešla, takže další je Maria Triantachtu, jestli to správně vyslovuji. Máte slovo, prosím. Děkuji. To mé příjmení jste vyslovil správně. Skutečně ten, to téma je velmi důležité. Nejenom v tom smyslu, že volební právo jako takové je důležité, ale to, že to celé souvisí s účastí občanů v evropských volbách. Proč o tom mluvíme, o, o změnách volebního práva v EU? Proč vedeme tu diskusi Mm, Evropská unie je ve velice obtížné situaci. My si musíme uvědomit, že volební právo povede k různým politickým výsledkům. Když možná ne k různým procentům, ale k různým výsledkům to vede, povede k různým k jiným politikám. Proto Evropská unie by měla mít postupy a zákony, které zaručí nejenom velkou účast, ale také spravedlivou účast. Já jsem si přečetla ty návrhy, některé jsou velmi zajímavé. Myslím, že nebude velká neschoda eh, v oblasti technických zlepšení, ale musíme řešit nejnaléhavější problém, kterému čelí EU. Mnoho kolegů mluvilo o nízké účasti občanů voleb. Nemyslím, že tady je snadná odpověď ani ale tento problém nemůžeme ignorovat. Nemůžeme to řešit technickými, technologickými prostředky, protože to je politická otázka. Věřím, že musíme být odvážní při našem hodnocení toho, co se doposud dělo a jak fungovalo mm, dosavadní volební právo a ti občané, kteří vidí eh, výhody v, v pokračování evropského integračního procesu, tak musí mít možnost posoudit, čeho Evropská unie dosáhla. Tady musíme být upřímní a také e, v případě toho, čeho jsme nedosáhli, jsme selhali, musíme mluvit o uprchlické krizi, i o budoucnosti Evropy, o tom vše musíme mluvit upřímně. Všichni jsou pro univerzální volební právo, transparentní, e, při rovnosti. Nikdo nebude proti iniciativám na zlepšení e, rovnosti pohlaví, ale když už mluvíme o rovnosti pohlaví, Eh, co za, do zastoupení obou pohlaví politické, tak nesmíme přehlížet skutečnost, že domácí násilí zůstává eh, u žen v Evropě stále eh, hlavní příčinou smrti. Proč to říkám? Protože chci ukázat, že ta témata jsou politická a nelze řešit prostě jenom technickými zlepšeními. Musíme občanům ukázat, že mám, neseme společnou odpovědnost. To znamená, že musíme dojít ke společným řešením a ne hledat jiná řešení v, eh, v různých členských zemích. Pokud chceme rovnou účast všech členských zemích i přes ty změny, tak budeme potřebovat mm, hluboké reformy Musíme začít diskusí těch hlubokých, důležitých reform a pak dojít ke zlepšení. Děkuji, pan Šimkovský Vesenk. Děkuji, paní předsedkyně. Já zastupuju výbor pro evropské záležitosti Evrop- Polského parlamentu a Niewielką większością głosów. Eh, který mm, vydal velice negativní stanovisko k tomu dokumentu. 20 poslanců hlasovalo pro kritické eh, stanovisko, jenom jeden hlas byl proti. Eh, že to ukazuje, že v Polsku, v polském parlamentu vládnoucí strana Eh, velká strana eh, opozici mají stejné názory. Zda je to, odkud to pochází, není to otázka, není to problém volebního zákona, který eh, reguluje evropské volby, Mm, Británii v referendu o Brexitu byla účast velmi vysoká, nad 70 Přičemž pravidla uh, byla stejná, ale téma bylo důležité. Téma bylo jiné. Já se obávám, že evropské volby nepřitahují občany, protože EU řeší věci, které nezajímají občany. E, jsou e, v zájmu evropských politiků a poslanců, ale občané jsou velice vzde, občanům jsou velice vzdálené tyto věci. Takže ten demokratický deficit v EU je problém. Nikoli ne, neexist, to, že nejsou loga eh, na kandidátkách stran, nebo mm, Prahy limity pro eh, mm, kandidátky nebo registr termíny registrace v jednotlivých členských zemích. Tyto záležitosti nemají vliv na účast, myslím to jsou sekundární, eh, méně významné věci. Řešme klíčové otázky v Evropě, pak bude vysoká účast. Někdo další si chce vzít slovo, protože už jsme dokončili rozpravu. Já nevím, zda kolegové z Evropského parlamentu si chtějí vzít slovo k Evrop- volebnímu zákonu. Ne, nikdo nechce slovo, takže můžu ukončit diskusi. Takže tímto končíme tyto diskusy, pak eh, ještě dám slovo jo a já sama si vemu slovo. Děkuji. Děkuji za stanovisko, za vaše připomínky. velmi důležité by pro nás uh, jsou tedy uh, ty názory, uh, na, bychom viděli, jaká je nálada. Já jsem od začátku uh, Mm, tvrdil, že dobrý volební zákon nenahradí dobrou politiku. Mnozí eh, se ptají, proč se zabýváme volebním právem, když máme problémy jako migrace, ekonomická krize, terorismus. Já si nemyslím, že to je příliš tedy um, smysluplné eh, stavět jedno proti druhému. My potřebujeme obojí, potřebujeme dobrou politiku, to není pochyb, ale také dobré, dobrou demokratickou praxi, jak eh, řekl kolega Mauro z Belgie. Um, dobrá demokratická praxe eh, pro společné volby do komory Evropského parlamentu. Eh, samozřejmě u kolegů z národních parlamentů eh, většinu občanů, tak jak se tlačí spíše eh, jejich problémy, než otázka, za jaké modality se budou účasti v roce 2019 na evropských volbách. Ale stavět jedno proti druhému není moc seriózní, protože i doma v našich členských zemích chceme dobré volební právo protože občané jsou pozváni, aby se podíleli na výkonu demokracie. A existuje evropská rovina s legislativou, s, kde stanoví pravidla každý týden, každý měsíc. Se sejdeme ve Štrasburku od pondělí do pátku, vidíme, kolik nařízení pravidel děláme v EU, vytváříme. A chceme občany přizvat, aby zvolili své zástupce, kteří je budou nejlépe zastupovat při tvorbě těchto pravidel. Máme, že jsme otevřenou liberální demokracii, to stále říkáme, stále ještě naštěstí. Doufíme, že tomu tak i zůstane, když vidím ty tendence směrem k iliberální demokracii v EU, tak e, mě z toho začíná bolet hlava, co který nás ještě čeká. A pak má mm, jaké občan možnost volit na protest v evropských eh, volbách. My tady máme spoustu zástupců, kteří získali mandát v důsledku protestních hlasů. To je legitimní, to je do pořádku. Přesto si myslím, že eh, celá řada jejich vyjádření také ukazuje, že ten systém můžeme upravit, Mm, mm, bylo by eh, dobré, kdy to, co bylo, mm, to, co chceme, tedy eh, odpovídalo podmínkám 21. století, jak eh, bychom to tedy toto, ten vývoj reflektovali. Takže to tady odpovídá na celou řadu um, poznámek v tom um, směru, že uh, volební právo není důležité, že bychom měli vyřešit nejprve migraci a pak se zabývat volebním zákonem. To mi přijde trošičku snadné, trošičku povrchní přístup. Pan Ulič a další. Pan Cupalis. Mm, my neharmonizujeme evropské volební právo. My se snažíme hledat společná pravidla, které by byly e, dobrou demokratickou praxí. To je, byla hezká formulace. V mnoha oblastech máme minimální standardy v EU, mm, v oblasti ekologie, spot, ochrany spotřebitele, i v jiných oblastech to chceme. Máme dokonce společné standardy pro evropské strany. Existuje status evropských politických stran, evropský status pro poslance Evropského parlamentu, ale není žádný eh, status pro volby do Evropského parlamentu. Hmm. To už je eh, zvláštní, že se my, jaksi že máme za sebou tak dlouhou cestu a přitom ten základní akt z roku 76 stále platí. My ne, neharmonizujeme. Ne, krach, šaltujeme volby. My ale chceme eh, přizpůsobit některé věci Ehm, které souvisí s základními hodnotami EU. To, myslím, odpovídá eh, také částečně eh, poznámky pana Hacubalise. Mm, volební eh, kampaně v jednotlivých členských zemí jsou takové, jaká jako odpovídá kultuře dané zemi, to nelze zjednotnit, ale sjednotit, ale minimální standardy by se měly eh, nalézt. Pane Ulič, žádná závazná pravidla, všechno dobrovolné. Dobře, to je názor. My ovšem v EU jsme také společenstvím práva, společných pravidel. To je občas užitečné mít pravidla pak můžeme mít stejné shodné podmínky. A my volíme Evropský parlament, kde podle Lisabonské smlouvy zvolení poslanci nejsou zástupci svého národa, ale e, občanů Unie. Když jsme jednou zvoleni sem do parlamentu, tak reprezentujeme EU, nikoli primárně stát, od které, ze kterého pocházíme. Víme, že někteří vrtí hlavou, ale tak je to ve smlouvách. A tak to myslela evropská myšlenka, že děláme zákony pro celé EU. Samozřejmě mm, na tom spolupůsobí i mm, konkrétní zájmy, protože ty, zák- ty zákony jsou nakonec zákony pro Unii, nikoli pro, jenom pro Německo, ale společně pro celé EU. Někteří to obtížně akceptují, ale už více než 50 let tomu tak je. Jinak bychom to EU e e, mohli úplně opustit, to už by bylo jen, jenom něco jako OSN nebo Rada Evropy. Paní James, děkuji za e, konstruktivní připomínku. Zajímavé, že i UKIP si myslí, že není garance, že EU opustí, bude pryč z EU v roce 2017 uvidíme. Pardon, tak, tak to nevím, to jsem nevěděl. Takže vy jste nezávislá, máte vlastní názor, dobře. Ale měla jste pravdu, že potřebujeme volební registr, který by byl seriózní i před Eh, volbami tedy, aby bylo vidět, kdo je oprávněn, kdo může volit. To vy jste vlastně Británii první, kdo mají, dělají ten registr. Kandidáti, jsou kandidáti uvedeni. To je dobře. My jsme ale zjistili, že mnozí to dělají těsně před volbami a pak dojde k těm chybám. Že se volí dvakrát že nelze uvěřit, kdo je registrován u mě, kdo má dvojí občanství a je ještě někde registrován. Právě tato krátkodobost vede k tomu, že lidé volí dvakrát. E, je to, řekl bych, že to je lepší, než nevolit vůbec, ale v pořádku to není. Pravidel, podle pravidel to není um, že bych řekl, ano, chtěli jsme to posunout o 8 týdnů, my jsme pro 12, ale pak jsme našli kompromis 8. Ehm, to je málo, ve větších zemích jsou to miliony lidí stov, a stovky tisíc mají těch eh, to dvojí oprávnění, to, to je nutné připravit. Ehm, volby evropských občanů ve třetích zemích. My Vyzýváme lidi k mobilitě, mnozí to dělají, odcházejí do jiných zemí, nebo jsou tam z profesních důvodů, když jsou evropské volby. My si myslíme, že by to bylo v pořádku, kdyby tito lidé se mohli účastnit evropských voleb. Jak to udělat, když někdo žije celý život ve třetí zemi, už se nevrací domů? Zda tam nějaký limit, ten, má být nějaký limit. Ten věk 16 eh, let to nebude, možná je doporučení rady členským zemím, aby toto otázku přeskoumali. Já si myslím, že mladí lidé ve věku 16 let jsou schopni volit. Dnes jsou tedy velice často uh, připraveni a měli bychom je velice brzy přizvat k spoluutváření historie evropského sjednocování. Také jsme měli názor na elektronické hlasování. E, také jsme vyzvali členské státy, aby to proskoumali. Estonsko to již chtěla, mnozí e, na tom pracují Když budou vyřešeny problémy s bezpečností dat, manipulace, tak pak by to asi byla možnost. Vidím, že v USA nyní tři státy přepočítávají hlasy ty, u těch automatů volebních, takže samozřejmě to může fungovat jenom, když bude co nejvyšší možná bezpečnost. Kolega Mahu z Belgie také řekl, že minimální práh by byl skutečně důležitý. Tady bychom řekli, že 26 zemí má faktický minimální eh, práh, minimální limit 2 ne, to je Německo a Španělsko. A i u nás jsou kolegové, kteří mají skutečně málo hm, hlasů, 0,7 někdo potřebuje 700 tisíc, někdo stačí 100 tisíc. My si myslíme, že minimální práh je nutný. Pan Šinkovský z Polska řekl, že občané Eh, nechodí k volbám z jiných důvodů, protože mají jiné problémy, tak tam to bude vždy problém, protože Brusel eh, je automaticky dál než radnice v jejich obci nebo vojvodství nebo národní eh, hlavní město. No to budeme ještě stovky let bojovat, takže vidíme v USA, že Washington je v podstatě obraz nepřítele, stejně jako Brusel. částečně právem, ale částečně i neprávem. To, že se to rychle mm, vlastně mm, činí zodpovědným za celou řadu problémů, které tomu nepřísluší. Já se domnívám, že tento handicap bychom, máme vždy u evropských voleb. Myslím, že kolega kolegyně z, Katalon, z Katalánska. Ehm, káže, eh, to nejsou jenom občané, kteří volí, mm, je, to, je tam 300 tisíc lidí z, ze zemí mimo Unie, které mají, nemají občanství, žijí tady dlouho, pak by bylo zajímavé vidět, 13 eh, milionů, eh, Äh, Některé země äh, to tak mají u komunálních voleb, to znamená, že příslušníci třetí zemí mohou, účastnit komunálních voleb. My jsme o tom diskutovali, ale u e, evropských voleb ještě nejsme tak daleko. Že tím myslím, že tady jsem mohl zodpovědět na něco z toho, co co, co jsem byl tázán a myslím, že pan Činovský ehm, Pan Činovský bylo řečeno často, že no, taková mantra, že máme demokratický deficit, to, což se opakuje, i když to není pravda. Já musím říci, že co se týče evropských voleb, tak Evropský parlament tady nevidím žádný demokratický deficit. My jsme zvoleni eh, rovnými a svobodnými volbami, stejně jako eh, kolegové v národních parlamentů. To je všeobecná rovná volba. Tím máme stejnou legitimitu eh, dělat legislativu jako někdo z národního parlamentu, stejnou legitimitu tedy. Čím vyšší je politická účast, to se, tedy jak, jaká je, to se liší v jednotlivých zemích. Bylo by hezké, kdyby více lidí volilo, ale ta legitimita, která existuje, eh, my diskutujeme stejně intenzivně, stejně transparentně a jednání jsou dokonce přenášena přes web streaming. V mnoha parlamentech nejsou zasedání výborů otevřená, veřejná. Takže nevidím demokratický deficit v Evropském parlamentu. My máme tady problém s prostředkování, s komunikací. Neřekl bych deficit informací, protože informace můžeme jak chcete, ale evropské volby Evropa je prostě daleko a právě tady chybí ten, ta, ta vazba. A selhává tady i politická třína. Strany, politické strany nejsou uh, to Eh, mm, nesprostředkávají tu evropskou politiku občanům. A to je třeba zlepšovat. Loga evropských stran, aby byla viditelná, to by minimálně eh, zajistilo, že by tady existovalo to evropské propojení, bychom spolupracovali v politických rodinách, bychom se pokusili tu evropskou přidanou hodnotu společně definovat a společně nalézat. Možná Tedy to, tolik moje odpověď, paní Hübner. Uh, thank you. Děkuji, jo. Chtěla bych uh, velmi stručně zmínit některé otázky, které uh, považuji za hodné vyjasnění. Názor vyjádřený několika kolegy z národních parlamentů, proč to potřebujeme. My to potřebujeme z důvodu, které Filip má uvedl, jde nejen o kvalitu evropské demokracie, ale potřebujeme to také proto, protože smlouva jasně říká, ten článek, který jsem uvedla, 223 lomeno 1, říká, že Evropský parlament předloží návrh, aby upravil volební právo. A buď budeme mít jednotný systém ve všech členských státech, nebo budeme mít režim, který vychází z obecných zásad. A my jsme o tom mluvili a shodli jsme se, že nejlepší je respektovat tradice, diverzitu a to, co bude nejlépe odpovídat tomu, na co jsou občané zvyklí. Vycházíme tedy ze společných zásad a celá filozofie tohoto právního aktu je, je právě úcta k obecným zásadám a také tedy ponecháme prostor rým tradicím, mohu to tak říci. Je, je důležité, abychom si byli vědomi toho, že v legislativním aktu jsou otázky, které by měly být povinné, ale je tam také několik doporučení, kde členské státy mohou zvážit, jak bude vypadat situace do budoucnosti a 16-letí 16-leté děti, které eh, volí, jako v Rakousku, tam to dáváme k úvaze. A Diane James řekla, investice. Mladí lidé musí cítit odpovědnost, když jdou k volbám. Nejde jenom o právo, nejde jenom o určité potěšení z volby. Proto naznačujeme některé věci, které pro budoucnost jsou důležité. Za druhé, Měli by se také vědět, že to, co jsme nakonec navrhli, také navázuje na snahu o kompromis. My jsme zde v parlamentu nejen s osmi politickými skupinami, ale máme asi 300 politických stran. Já jsem zapomněl na konkrétní počet, ale je třeba nalézt kompromis nejen mezi politickými skupinami, a mezinárodními delegacemi, protože my přicházíme do EP také se svým národním povědomím. A kolegové to uvedli několikrát, jsou zvyklí na to, co zde říkáte, ale z důvodu demokratičnosti a zejména z důvodu toho, aby evropské volby byly rovnoprávnější, aby občané věděli, kdo bude na kandidáce. A současně máme situace, kdy v některých zemích tři měsíce před volbami lidé již vědí, koho budou volit. A mají možnost se seznámit se s kandidátem. A my jsme v případ v mnohých volbách, kdy lidé 14 dní před volbami už existovaly seznamy kandidátů. Proto nabízíme takovou harmonizaci v tom kontextu, kdy jsou stanoveny lhůty, ale nebudeme prostě řešit otázku 12 týdnů. Tam je potřeba, aby si každý nalezl, co mu bude vyhovovat. Jo, a další kolegové se vyjádřili, a já to také tak silně cítím. Systém voleb nezaručí bezprostředně vyšší volební účast, ale když uvidí, že volební proces jim poskytuje více informací, lepší informace a také znamená vlastně větší kontakt s kandidátem, větší znalosti o kandidátu a také povědomí o tom, co bude dělat, v které politické skupině bude a jaký má politický program. To je demokracie. Vracíme se k faktům a k pravdě. A to jsme v minulosti ignorovali v politickém procesu, takže se to skutečně týká kvality a do, osvědčených demokratických principů a potažmo o kvalitu demokracie. Jsou také některé specifické věci, tento volební zákon snad vstoupí v platnost v letošním roce a dojde k posunu u Brexitu. My však nevíme, kdy a jak proběhne. A je tu tedy také vlastně výzva redistribuce předozdělení křesel. Musíme s tím postoupit ku předu co nejdříve a to vlastně diskusi o volebním právu vlastně činí takto zajímavějším. V národních parlamentech eh, dojde k ratifikaci a my jako poslanci zastupujeme občany na úrovni EU. Jsme připraveni se vyrovnat s touto otázkou z různých pohledů a s tím, že přihlédneme k rozdělení křesel a k politickému rozhodování, jak to bude řešeno. Dovolím si uvést příklad, kde nenutíme, ale navrhujeme určitý postup. Jde o termín voleb. Máme různé tradice, máme všetky, máme pátky, máme soboty, máme neděle. Prakticky máme týden evropských voleb. My to nechceme měnit, my nenavrhujeme jeden den pro všechny, ale myslím, že můžeme ukončit volby ve stejný den, proto navrhujeme tu harmonizaci na nedělní večer, abychom končili současně a potom se může konat velká evropská akce, tedy vyhlášení výsledků evropských voleb. Všude současně. A to, takováto harmonizace, která je navržena, je důležitá. pokud je o špicen kandidátem, to zaznělo několikrát, měli jsme obtížnou diskusi v Evropském parlamentu a je to také obtížná tematika. My jsme o tom mluvili s radou a zřejmě došlo k pochopení, že není prostor pro právní řešení, ale když se podíváte na to, co se stalo v evropských politických eh, rodinách a stranách, tak většina těch zásadních už volí tento přístup ve svých stanovách. Takže ten proces politicky probíhá v Evropě a není možné jej zastavit. Přesto přejí politické strany a některé věci znamenaly, že se jim musíme otevřít. Vycházejí z politických zájmů, z politického vnímání toho, co je Evropský parlament a co jsou evropské instituce. A Evropa se posunuje pomalu, ale snaží se tak činit demokraticky. A o to se snažíme my. My jsme měli právo a povinnost naplnit smlouvu a s kolegy z národních parlamentů i národních vlád. To je společná výzva, to je společná odpovědnost. Takže taková je současná situace dnes a myslím, že budeme potřebovat vaše úvahy a pokud se podaří něco interpretovat odlišně po dnešní rozpravě, bych vás chtěli požádat, abyste to vzali vážně jako společnou výzvu. My nevyřešíme problém evropské demokracie a účast v evropských volbách učinit další krok k tomu, co považujeme za důvěryhodnost pro tento proces a také důvěryhodnost evropské demokracie. O to tady běží podle mého názoru. Takže tento bod dokončíme v našem pořadu jednání, takže budete mít o něco více času, jak se zabavit v Evropském parlamentu Oběd je v 13.00 v restauraci na úrovni 0. To je jakoby přízemí v Evropském parlamentu, takže vás chci pozvat nejdříve na oběd, ale sejdeme se také odpoledne v pět, ve tři hodiny, abychom jednali o měnící se Evropě, o budoucích smlouvách a o využití současných smluv. Děkuji.